Bom dia. Caras e caros colegas, senhoras e senhores, não devem ficar surpreendidos de... Nebuďte prosím překvapeni tím, že mě vidíte v předsednickém eh, křesle. Nejedná se o žádný převrat. Eh, v dnešním deštivém dopoledni eh, se přihodilo, že Eh, vlastně celé předsednictvo eh, tady není, nedokázali se sem dostat a proto jsem byl požádán. To je eh, moje výsada mého pokročilého věku, že jsem tedy provizorně zaujal toto místo v předsednickém křesle. Je mi tedy velkým potěšením a velkou ctí, že mohu této schůzi předsedat a doufám, že mě podpoříte. Navrhuji, abychom na úvod schválili pořad jednání, který vám byl rozdán. Má někdo námitky? Pokud s tím souhlasíme, mám za to, že návrh pořadu byl schválen. Nyní můžeme schválit zápis ze schůze konané 8. února. 2010. Chcete se k tomuto tématu vyjádřit? Máte nějaké námitky, poznámky? Zdá se, že ne. Zápis ze schůze je tedy schválen. A nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři. A tím je Eh, dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu. A ještě dříve, než dám slovo eh, paní navrhovatelce, tak bych eh, vám chtěl připomenout, že dnešní schůze je nesmírně důležitá, protože v 10 hodin budeme diskutovat o právech spotřebitelů bude se tady konat tedy fórum o právech spotřebitelů a je to velmi záslužná iniciativa našeho výboru. Je pravděpodobné, že vzhledem k povinnostem, které mám v jiném výboru, tak budu muset už před desátou hodinou odejít. Tak prosím vás, nebuďte zaskočeni, pokud eh, se tady usadí do křesla jiný předseda ad hoc. Jsou tady dva místopředsedové, kteří tedy už jsou na cestě z letiště, tak upřesňuji a doufám, že přijedou eh, ještě zavčasu, aby mě stihli nahradit. A já se eh, tedy co nejrychleji vrátím na své obvyklé místo. A teď už předávám slovo paní Zuzaně Rojtové, která přednese svůj návrh. Prosím. Děkuji, pane předsedající, a děkuji vám taky za to, že jste se ujal tady této této pro nás v tento okamžik nesmírně důležité úlohy <laughs> a můžeme pokračovat. Eh, já jsem velmi ráda, že jsem měla možnost vypracovat tady toto stanovisko pro náš výbor, protože se tady těmito otázkami zabývám vlastně už delší dobu. A také eh, musím ocenit spolupráci se eh, kolegyní Galo, která je zpravodajkou garančního výboru pro právní záležitosti Eh, jsou to miliony padělků které přicházejí ze třetích zemí tady na eh, evropský trh a ničí hospodářství členských zemí a proto musí evropská unie eh, mít podstatně účinnější nástroje na posílení dodržování práv duševního vlastnictví. ten můj návrh který je samozřejmě limitován z hlediska svého rozsahu má osm bodů a mám připraveny ještě další návrhy eh, a doporučení které bych ráda předložila v podobě pozměňováku. v tom prvním bodě oceňuji aktivity komise eh, pro zvýšení vymahatelnosti práv k duševnímu vlastnictví a projekt evropského střediska pro sledování padělání a pirátství eh, to jeho dlouhodobé financování podle mého soudu musí být zajištěno mnohem poctivěji a pokud tedy máme na mysli opravdu vážně ten náš boj proti padělkům. Eh, mám totiž obavy že to středisko pro sledování padělání a pirátství které by mohlo být vynikajícím nástrojem eh, může také selhat pokud by nebyly vytvořeny dobré podmínky pro eh, jeho činnost a také plán jeho činnosti. chtěla bych kolegy upozornit na to že to středisko v současné době nemá odpovídající financování a a mají jej na starosti víceméně dva pracovníci komise a to je samozřejmě vzhledem k rozsahu e, e, a závažnosti tématu zcela prostě nedostačující. to středisko vyvíjí aktivitu jak proti padělkům tak proti fyzickému zboží porušujícímu ochranné známky e, tak také proti pirátství to je boj proti digitálnímu nehmotnému obsahu porušujícímu autorská práva. jsou to dvě odlišné oblasti které vyžadují také i rozdílný postup jinými slovy středisko má sledovat a připravit strategii pro řadu oblastí práv k duševnímu vlastnictví tedy autorská práva patentové právo ochranné známky užitné vzory designová ochrana označení původu a podobně a řadu různých druhů porušování duševního vlastnictví. A navíc se má středisko věnovat jak porušování práv k duševnímu vlastnictví vznikajícím na vnitřním trhu, tak přicházejícímu ze třetích zemí. A v neposlední řadě eh, se má středisko zaměřit jak na digitální, tak na offline prostředí. A takže při takto širokém záběru velmi limitovaných prostředcích na činnost střediska a faktu milionů padělků proudících na vnitřní trh zejména z těch třetích zemí vůči kterým musíme velmi urychleně a účinně bojovat velmi důrazně apeluji na komisi a radu aby vytvořily podmínky pro to aby projekt střediska byl opravdu úspěšný v tomto směru i ten můj druhý bod stanoviska upozorňuje na vážné dopady porušování duševního vlastnictví na vnitřní trh a vyzývá komisi k posílení a v případě potřeby i přezkumu efektivity stávající unijní legislativy v této oblasti a to zejména s ohledem na nárůst padělků z těch třetích zemí a boji proti padělkům ohrožujícím osobní zdraví spotřebitelů zejména mladých spotřebitelů u dětí. komise by se měla zaměřit prioritně na padělky které představují nejen ekonomickou újmu pro držitele práv k duševnímu vlastnictví ale mají i škodlivý zdravotní dopad na spotřebitele. proto také vítám legislativu proti padělaným léčivům či přísnější podmínky pro hračky ale je potřeba se této oblasti věnovat ještě intenzivněji a zaměřit se i na padělané potraviny nápoje a podobně ve svém stanovisku jsem záměrně nevyjádřila postoj ke směrnici o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví protože na jaře two thousand and ten tedy letos má komise zveřejnit zprávu o implementaci této směrnice a s těmito informacemi můžeme racionálním způsobem posoudit její efektivitu či případné zpřísnění některých opatření. třetí bod mého stanoviska považuji za stěžejní pro zlepšení vynucování práv k duševnímu vlastnictví na unijní úrovni potřebujeme fungující efektivní a účinný právní rámec. navrhuji proto vytvořit ochranu pro certifikační značky eu. v současnosti nejsou značky jako je například ce značka conformité européenne či jiné značky garantující vysoké standardy vůbec chráněny právy k duševnímu vlastnictví a není možné jejich padělání trestat prostřednictvím existujících nástrojů jakým je zmíněná směrnice vymáhání práv k duševnímu vlastnictví či mezinárodní smlouvy. certifikační značky existují na národní úrovni ve spojených státech anebo tady v unii ve velké británii ale řada členských států tuto ochranu na národní úrovni nezná certifikační značky není možné účinně chránit prostřednictvím kolektivní komunitární ochranné známky ochranou certifikačních značek bychom poskytli poctivým podnikatelům dodržujícím vysoké standardy kvality a bezpečnosti další účinný nástroj proti padělkům a to i mezinárodně. tento nový systém nepředstavuje žádné vysoké náklady pro rozpočet eu naopak by přinesl nové prostředky v podobě registračních poplatků jelikož by mohl využít stávajících struktur v podobě úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v alicante čtvrtým bodem upozorňuji na nutnost užší administrativní spolupráce a výměnu informací dozorových orgánů členských států o porušování duševního vlastnictví. jinými slovy je potřeba využít maximálně již existujících národních a evropských orgánů abychom nebudovali duplicitní institucionální struktury v pátém bodu vyzývám komisi k dojednání mezinárodních dohod pro spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele s třetími zeměmi podle článku eighteen nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele z roku two thousand and four což by umožnilo snadnější postih mezinárodních distributorů padělků v tomto směru by komise měla uzavřít dohody zejména se státy které jsou pro nákup zboží přes internet pro evropské spotřebitele nejčastěji využívané to je usa a asijské státy. oecd je v tomto ohledu vhodnou platformou. šestý bod Eh, tady chci říct že je nutné účinněji řešit množství padělků z třetích zemí vstupujících na vnitřní trh a požaduji tedy aby byl evropský parlament ve shodě s článkem two hundred and eighteen odstavec ten smlouvy o fungování eu aby parlament byl plně informován a začleněn do vyjednávání mezinárodní obchodní dohody proti padělkům která je zatím vyjednávána komisí a radou v tajnosti. Eh, sedmým bodem se zaměřuji na pirátství to jest na předložení přiměřených opatření pro efektivní a úspěšný boj s negativními dopady porušování duševního vlastnictví v digitálním prostředí na vnitřním trhu. v této souvislosti doporučuji středisku taktéž analýzu dopadů alternativních systémů spravedlivé kompenzace pro autory například paušálních licencí které jsou již delší dobu zmiňovány v akademickém světě a řada nejprestižnějších univerzit je vidí jako jeden z potenciálně nejvhodnějších nástrojů nejen pro spotřebitele ale i pro přinesení významných finančních zdrojů pro kreativní autory. záměrně se má zpráva zaměřuje více na oblast padělků než na pirátství kterému se naopak více věnuje zpráva v právním výboru. je to dáno zejména tím že náš výbor může jednak přinést větší expertní pohled na padělky a taktéž že se dlouhodobě věnuji problému s padělky z třetích zemí přicházejících na vnitřní trh a tato externí dimenze nebyla ve zprávě komise dostatečně zpracována. navíc jsem si vědoma toho že pirátství jako takové není v evropské legislativě na rozdíl od padělků nikterak definováno a proto tyto konceptuální otázky ponechávám k diskusi na právním výboru kam kompetenčně patří no a v posledním osmém bodě zmiňuji i jeden velmi důležitý a často zapomínaný bod který souvisí s vysokými náklady spojenými se skladováním a likvidací množství zachycených padělků. jako lékařka a někdo kdo se dlouhodobě pohybuje v sociální oblasti a má detailní informace o činnosti charit vyzývám středisko aby analyzovalo možnosti jak usnadnit opětovné využití padělaného zboží pro potřeby neziskových organizací připomínám tedy že uzávěrka pro pozměňovací návrhy je tento pátek už. twenty a moc se těším a děkuji za spolupráci se stínovými zpravodaji kolegyní rapti kolegem mandersem de jongem malcolmem harbourem a kolegyní rhleovou kteří jsou velmi fundovanými partnery v této oblasti a už o tom diskutujeme vlastně několik let. děkuji. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem dorazil pozdě, ale teď převezmu tady žezlo, než přijde kolegyně. Já bych nejprve eh, rád přivítal paní Konstanc Legrip, která je zde místo pana Michela Barnier. Děkujeme, že jste přišla a dám slovo paní Rapty. Όπως ευχαριστώ και τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Αντώνιο, που μας έδωσε... Děkuji za přivítání, za uvedení. Já e, Chci nejprve poděkovat paní Rojtové za její práci. Je to skvělá práce a já jsem e, sledovala vaší e, práci a i tu skutečnost, že jste lékařka, eh, myslím, že máte takové citlivější vnímání eh, vůči eh, tomuto závažnému tématu a vidíte je také očima občanů. Já Komise se jistě bude věnovat na kontroly, posílení, správní spolupráci na národní a mezinárodní úrovni. Chci pouze říci, že podporujeme to, co říká komise a myslím, že komise by neměla hrát pouze roli zprostředkovatele v souvislosti s bojem Eh, s padělky eh, a porušováním eh, práv duševního vlastnictví. Komise musí ale sehrát i jinou úlohu. Komise musí vyzvat jednotlivé strany. Byla jsem požádána, abych mluvila o něco pomalej, budu se snažit. Takže komise musí sehrát ještě další roli, musí usnadnit dialog mezi zúčastněnými stranami. Tento dialog musí usnadňovat a podporovat. A teď k, jednoduch, k jednotlivým bodům tohoto stanoviska. Ty jednotlivé body jsou nesmírně zajímavé a já bych při této příležitosti ráda poděkovala, pa, eh, požádala paní zpravodajku o některá vysvětlení k jednotlivým bodům. Nejprve v souvislosti s těmi pozměňovacími návrhy které chceme podat. To se týká eh, návrhu zpravodajky eh, k podpořenému posílání eh, právní situace. To je bod dvě. Myslím, že vlastně hovoříte o úpravě sankcí a tady Jde samozřejmě o léky a já se obávám, že eh, tyto návrhy sankcí by nebyly dostatečné k tomu, aby dostatečně trestali eh, tato porušování zákona. A potom eh, v tom sedmém bodě analogická opatření boji s porušováním práv, tady, to, tady jde zase o to digitální prostředí. Já se domnívám, že zde se musíme zaměřit i na strukturu těchto opatření, aby nedocházelo k dalšímu porušování. A potom bych ráda požádala paní zpravodajku, aby nám ještě dovysvětlila své stanovisko v souvislosti s bodem číslo 3, a to se týká té certifikační značky EU. O této certifikační značce se vedou um, velké debaty a já musím přiznat, že myslím, že tato značka se nedočkala takového úspěchu, jak jsme si od ní slibovali. Možná bychom zde mohli vyvinout jisté úsilí a Ráda bych se zeptala paní zpravodajky, jaké má představy o fungování eh, této značky CE. Eh, už proběhla schůze na téma označování výrobků. Představte si třeba že existují i produkty, na jejichž obalu není vlastně místo na eh, to označení eh, podrobnější. Takže myslím, že ta evropská certifikační značka by tady mohla být úspěšná. Mám a také určitou eh, obavy či výhradu v souvislosti s bodem číslo 8. Tady se mi zdá, že otevíráme dveře k užívání aplikaci těchto produktů. A to je potřeba eh, provádět ze vší obezřetností, abychom spíše nepodpořili zneužívání. My chceme naopak podpořit ty produkty. A také bychom se měli více zaměřit na text v souvislosti eh, s informováním spotřebitelů. To je také velice důležité téma informovanost spotřebitelů. Spotřebitelé si musí uvědomit, že hrají důležitou úlohu při přijímání této právní úpravy a proto musí být dobře a kontinuálně informováni a musí dostávat neustále nejnovější informace, to znamená ty nejnovější informace, které se dostanou k nám, musí být hned předány eh, spotřebitelům. A to se týká i mladých spotřebitelů, to je důležité. A potom ještě pár uh, myšlenek. Uh, zde souhlasím s paní uh, zpravodajkou v tom, že chceme podpořit i malé a střední podniky a myslím, že i tady jim musíme pomoci v souvislosti eh, se vzděláváním, informovaností a zvyšováním povědomí o tomto tématu. Jde o eh, práva těch lidí, zde nemluvím o spotřebitelích, mluvím o lidech, eh, jimž jsou, je tato právní úprava určena, totiž Eh, tvůrcům. Myslím, že i tímto tématem bychom se měli zabývat. Práva eh, tvůrčích pracovníků je potřeba eh, ochraňovat, ti musí mít výhody ze své práce. Takže je potřeba, abychom svou práci prohloubili, věnovali ještě další výzkum. To byly jenom takové první nápady, toto téma pokrývá eh, eh, veliké, eh, veliký rozsah otázek a týká se i profesních aktivit. Znovu tedy srdečně děkuji paní zpravodajce za její práci a kdykoliv budeme k dispozici a rádi, eh, rádi budeme spolupracovat na ještě dalším zlepšení těch návrhů. Eh, ještě někdo se eh, hlásí o slovo? Pan Krojcman místo pana Mondese. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik poznámek. Eh, porušování duševního vlastnictví je také porušování základního práva. To je potřeba brát naprosto vážně, protože mnozí lidé, kteří produkují duševní eh, eh, vlastnictví nebo duševní práva, z toho také chtějí žít. To znamená, že také musí mít právo získávat licence za te, tyto své výkony. Proto se k tomu musíme takto postavit. Jestli to ale vlastně, jestli pomůže eh, paní zpravodajko zavést nový eh, evropský certifikační systém, nevím. Možná, že by to eh, byl určitý pozitivní příspěvek, ale myslím, že to samo o sobě nebude stačit. My musíme spíše se zaměřit na Eh, pole dozoru a dohledu. Eh, o tom chci hlavně hovořit. Eh, o kontrole a o dohledu trhu. Musíme sledovat, jestli jde o padělky, jestli jde o porušování duševního vlastnictví. Komisaři pro ochranu spotřebitelů sice tvrdí, že to mají na starosti jednotlivé členské státy, ale když ty nic nedělají, takže nemůže ani Evropská unie nic dělat. A potom se nic neudělá. Musíme Eh, si uvědomit, že sociální tržní eh, ekonomika znamená, že eh, budou určitá pravidla a my musíme pečovat o to, aby účastníci trhu se těmito pravidly řídili, aby tato pravidla nebyla porušována nebo ignorována. A proto bych rád poprosil paní zpravodajku, aby ještě do svých bodů přidala další bod a ten by se týkal dozoru a dohledu trhu. Eh, hovoříte o eh, správní spolupráci eh, a o výměně informací mezi orgány na ochranu spotřebitele. Myslím, že je to potřeba ještě posílit. Je to velice důležité. A týká se to všech témat, o nichž jste, paní zpravodajko, hovořila, co se týče padělků v oblasti léků a i porušování práv duševního vlastnictví. To téma se vlastně objevuje všude takže když chcete zavést eh, certifikační eh, značku EU, eh, to patří pod výbor IMCO, Existují také ochranné značky a průmyslové vzory a my se musíme uvědomit, že v Evropě se vybíraví velice levné poplatky, velice nízké poplatky za udělení těchto značek to není mnoho a kdybychom zavedli tyto nové certifikační systémy, tak je musíme také kontrolovat a takový úřad by se o to měl starat. Eh, je možné, že by bylo eh, lze eh, snížit registrační poplatky, mohli bychom spolupracovat také na technické úrovni, lecos by se dalo registrovat a to jsem chtěl jenom eh, na doplnění eh, s tím, že bych chtěl poprosit, abyste své návrhy o toto ještě rozšířila, aby bylo zavedeno eh, dobře fungující kontrola, kontrola trhu. Aby existoval přes, existovala přeshraniční výměna informací o této situaci mezi členskými státy a aby Evropská unie a komise byla zavázána realizovat to, co eh, schválí eh, parlament aby se to dodržovalo. Děkuji. You, eh, Děkuji mnohokrát, pane Kreutzmane. Nyní má slovo pan Engstro. Oh, there we are. Já mám několik různých bodů, o jednom z nich už se docela dlouze hovořilo ve výboru. Problém toho sdělení komise spočívá v tom, že míchá dohromady dvě věci. Jednak padělání zboží, na tom se všichni shodneme, že to je špatné, a na druhé straně e, také e, internetové piráctví. Ale to jsou dvě oddílné věci. E, které by měly být ošetřeny odděleně. Ty se vůbec nepřekrývají. Když eh, například eh, chceme postihovat pirátství na internetu, tak je to poměrně kontroverzní téma. To by si zasloužilo eh, samostatnou diskuzi. Ale když hovoříme o jaksi padělcích zboží, tak na tom se všichni shodneme, že to je špatný jev, který je třeba potírat. Samozřejmě musíme eh, zintenzivnit boj proti padělání zboží, ale není vůbec jisté, že nejlepší způsob, jak bojovat proti padělkům, je vytvořit eh, novou paralelní strukturu. Už máme Europol, a máme různá fóra pro spolupráci třeba mezi celními úřady členských zemí. A e, mně by se zdálo mnohem rozumnější, kdyby tenhle úkol bojovat proti padělkům převzaly ty struktury, které už existují. Politici eh, často mají tendenci, když, vytvoří, eh, když vznikne nějaký nový problém, prostě vytvořit novou instituci pro boj proti tomuto jevu. Takže to je můj první komentář, nebo řekněme spíše dva komentáře, tedy oddělení těch dvou témat a potom využití těch stávajících struktur. Eh, třetí bod. Chtěl bych vás upozornit na skutečnost, že observatoř už existuje, že ta observatoř existovala, myslím, že tady trošku přehlí, byla přehlížená role parlamentu. Pokud chtějí slyšet náš názor, tak proč se na něj nepočkají? Proč tu instituce už zřídí bez nás? To mě trošku znepokojuje. A další bod bod číslo 6 zcela jistě souhlasím s paní zpravodajkou eh, v té věci, že eh, komise by měla eh, bezodkladně informovat parlament o mm, vývoji toho vyjednávání, protože parlament má právo být plně zapojen do tohoto procesu. A potom taková drobnost na závěr. Jsem dost dobře neporozuměl odstavce číslo 3. Um, certifikační značka EU. Nejdřív trošku nastíním ten uh, kontext. Ty certifikační značky eh, vlastně fungují jako eh, klasické obchodní značky, ale s tou certifikační značkou tu může používat každý, kdo splní určitá kritéria. Tohle legislativu už máme. Vděčíme za ní eh, té, tomu Mezinárodnímu eh, úřadu pro eh, ochranné známky, OHIMu. Takže ty značky jde ale registrovat i prostřednictvím toho madridského systému, takže mi není dost dobře jasné, Eh, v čem spočívá přidaná hodnota tohoto návrhu, takže bych byl velmi vděčný, kdyby to paní zpravodajka mohla trošku eh, ozřejmit. Děkuji. Děkuji. Já se připojuji k tomu eh, bodu, nebo navážu na něj, k tomu poslednímu bodu, který zde zazněl. Ten se týká té, toho certifikačního systému EU. I tady bych stála o podrobnější informace od paní Rojtové, co vlastně má na mysli, protože existují už certifikační systémy. Tady jde spíše o to, jak eh, zajistit, aby tyto systémy byly respektovány, aby se podle nich lidé řídili. Máme úřad eh, v Alicante a i další úřady, které jsou eh, proto jsou. A já eh, bych se chtěla vyjádřit k dalšímu velmi důležitému bodu, který zde chybí, o němž hovořil i pan eh, Kreutzmann, a to je dozor a dohled nad trhem. I když eh, vlastně na evropské úrovni nemáme na starosti, nemáme kompetence na dohled nad trhem, tak bychom se měli starat o to, aby dohled nad trhem fungoval. A tady existují různé prostředky, které můžeme použít a jde také o celní spolupráci, ku příkladu. A tady bych eh, ráda slyšela, co plánujete v tomto eh, smyslu, protože i v této souvislosti potřebujeme určité eh, zlepšení, abychom mohli zabraňovat piráctví a abychom se mohli bránit padělkům, které vstupují do Evropské unie z třetích zemí. Takže to je něco, co mi tam trošku chybělo v tom vašem představení. A třetí, poslední bod, ráda bych se vyjádřila k bodu 8. Tady jsem trošku Eh, skeptická, tak jak také řekla paní Rapty, eh, jak eh, to vlastně myslíte a jestli by to nebylo kontraproduktivní, když žádáte, aby ty padělky, to padělané zboží, které se dostává na trh, aby se dali vlastně dát k využívání neziskovým eh, organizacem. Jaké to bude mít eh, důsledky? My bychom tím vlastně vytvořili poptávku po takových produktech. To eh, určitě nechceme. Možná, že byste nám mohla blíže vysvětlit, co jste tím vlastně měla na mysli. Děkuji paní Gebhartová, pan Šváb. Pane předsedo, dámy a pánové, nejprve bych rád poděkoval paní Rojtové za její zprávu. Vypracovala skvělé Eh, návrhy a eh, na jejich základě můžeme vést velice zajímavou diskusi. Já bych eh, se také rád více dozvěděl, jakým způsobem by se vlastně zaváděl ten certifikační, nebo jak, jak by mohl ten certifikační systém přispět k tomu, aby se prosadila ochrana práv duševnímu vlastnictví na vnitřním trhu. A také by mě zajímalo to středisko Eh, eh, o kterém se hovoří eh, v bodě 7 a ty paušální licence, ale v zásadě chci paní Rojtové především poděkovat, protože jsem přesvědčen, že jde o skvělý návrh a skvělý podklad pro další diskusi. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Myslím, že už je dost pozdě, takže další diskutující by měl být opravdu velmi stručný. From the commission. Komise. Uh, Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Za komisi bych chtěla říct, že komise je velmi ráda, že váš výbor eh, přispívá k této zprávě, kterou eh, vypracuje paní Galo, nad kterou se eh, odvolávala také paní Hrojtová vzhledem eh, k tomu významu eh, práv duševního vlastnictví a těch souvisejících problémů padělání a piráctví eh, bychom toto skutečně měli posoudit ze všech možných úhlů. A měli bychom pravidelně diskutovat na toto téma a měli byste o něm pravidelně diskutovat vy ve svém výboru. Myslím, že paní Rojtová vypracovala skutečně brilantní návrh a komise je velmi eh, vděčná za tento dokument a za ty návrhy, které paní Rojtová předkládá. Komise je zejména vděčná za podporu paní Rojtové pro eh, eh, Evropskou observatoř pro boj proti padělání a pirátství. Je pravda, že ta observatoř už existuje, ale v současnosti existuje jenom jakési jádro, mm, eh, které vlastně eh, eh, řídí generální ředitelství a má velmi se omezené jak finanční, tak lidské zdroje. A my chceme, aby se toto středisko jaksi osamostatnilo a aby bylo skutečně takovým užitečným nástrojem této politiky aby tedy bylo nezávislé a aby mělo nějakou dlouhodobou, eh, aby to byla jaksi dlouhodobá struktura do budoucnosti. A komise chce nalézt způsob, jak zajistit dlouhodobější financování a nezávislejší strukturu pro tuto eh, observatoř. A to je něco, co by mohlo být v budoucnu eh, zajímavé také pro OHIM, pro ten úřad v Alicante. Komise je také velmi vděčná za to, jaký kladete důraz, jak paní Rojtová, tak paní Rapty, na tu potřebu zjistit více a bojovat lépe proti těm zdravotním rizikům, které z padělku, z padělání a piráctví plynou. Eh, odhady eh, ukazují, že světový obchod s padělanými léky tento rok dosáhne více než 10 milion, bilionů dolarů. A to jenom dokládá, jak nebezpečné padělání a piráctví je. Nejenom pro eh, evropskou ekonomiku, ale také pro zdraví a bezpečnost evropských občanů. Komise by chtěla také parlament ujistit v tom smyslu, že má jednoznačně záměr pravidelně informovat a eh, jak se zapojovat parlament do vyjednávání dohod o boji proti padělání a piráctví. Eh, někdy tady zazněly eh, obavy pokud jde o nedostatečnou transparentnost těchto jednání. A komise by chtěla eh, poznamenat, že příští týden na Radě o konkurenceschopnosti eh, tam eh, bude přijato usnesení o boji proti pirátství a padělání na vnitřním trhu a jak si poznámka pod čarou v, této, v tomto usnesení bude zdůrazňovat potřebu pokračovat a nadále využívat informace mm, jaksi všech zúčastněných stran a Evropského parlamentu. Eh, komise souhlasí s paní Rojtovou také v té věci, eh, že musíme posílit stávající právní rámec. A skutečně právě teď eh, pokračujeme v přípravě dokumentu, který předložíme Eh, parlamentu ještě v tomto roce ke schválení. A komise souhlasí s paní Gepard a s panem Kreutzmanem také eh, v tom, že potřebujeme lepší dohled nad trhem a jeden z cílem té správní spolupráce, kterou komise navrhuje, bude zavedení systému včasného varování mezi členskými státy EU, který zajistí, že jakmile se objeví padělaný produkt v jednom členském státě, tak úřad eh, tohoto státu okamžitě varuje další členské země, aby tento výrobek mohl být zlikvidován. A konečně komise Eh, lituje, ale nedomnívá se, že by bylo záhodno eh, oddělovat padělání od piráctví. Naopak, my si myslíme, že není žádný rozdíl v tom, jestli si koupíte pirátské CD nebo DVD, a nebo jestli si stahnete eh, z internetu pirátskou kopii filmu nebo hudby. Eh, vidím, že už mi tady dáváte znamení, že už jsem vyčerpala svůj řečnický čas. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo paní Rojtové na závěr. Eh, děkuji. Eh, já velice děkuji za tuhle diskuzi. Je mi líto, že jsme se okrátili o čtvrt hodiny na začátku. A musím říct, že to je tak komplexní problém, že prakticky bychom mohli o něm diskutovat týden a to není možné. Dále jsme omezeni Eh, tím co spadá do kompetencí našeho výboru a proto některými věcmi se v tom stanovisku nezabývám právě proto protože ve spolupráci se zpravodajkou správního výboru vím že to bude ošetřeno tam takže šetřím čas pro ty naše problémy já bych řekla že eh, asi jsou tady tři základní otázky na které musím právě odpovědět. to nejjednodušší co se týká toho bodu seven eh, nebo eight teď nevím přesně eh, to je možnost případně využít třeba trička s nějakým logem pro neziskové organizace tak bych chtěla upozornit že už i dnešní, i dnešní legislativa to umožňuje a že samozřejmě je to podmíněno tím že držitel majitel té značky dá souhlas s tím, že to zboží s tou jeho značkou se nespálí, ale že se může použít. To není možné udělat bez souhlasu eh, eh, toho držitele té značky. Tak to je na okraj. A tam je to na něm, kdy on zváží, do jaké míry mu udělá reklamu to, že ta jeho značka, sice padělaná, ale případně i sundaná z toho zboží, bude prostě použita použita k nějakému účelu. Takže není to něco, co by šlo proti průmyslu ani náhodou, ale je to eh, cesta, jak víc vstříc zase těm, kteří proti tomu eh, namítají, že to je vyhazování určitých prostředků. A v některých zemích se to už eh, aplikuje, takže mě jde spíš o ten vnitřní trh, aby tady byla určitá ehm, vyváženost. Ten další bod, který se týká který se týká toho střediska my máme eh, europol eurojust prostě existuje spolupráce celních orgánů kterou musíme samozřejmě posilovat ale vezměte si že přes všechno co se do dneška událo tak jenom přibývá těch padělků z třetích zemí a přibývá pirátství to znamená my musíme hledat nějaké další nástroje. proto já vítám to že tady vzniká v podstatě jakási observatoř která by komplexně se věnovala pouze této záležitosti a která by i zastřešovala to nejdůležitější a to je co nejvčasnější výměna informací mezi členskými státy o výskytu těch padělků. ale ten problém je nesmírně komplexní a tady většina z nás co tady sedíme tak jsme byli eh, na různých eh, vizitách a víme jak to vypadá to co je asi teď nejdůležitější abych vysvětlila se týká eh, vlastně té ochrany nebo té certifikační vytvoření eh, ochrany pro certifikační značky evropské unie. já se vůbec nezabývám obsahem eh, ce značky nebo obsahem jiných značek které dávají spotřebitelům anebo i dozorovým orgánům informaci o tom že výrobek cosi splňuje. to není předmětem této zprávy ale předmětem této zprávy nebo domnívám se že by mohlo být je posílit ochranu této značky protože co jsme řešili když jsme řešili jestli má být ce před já nevím dvěma lety nebo kdy jsme to tady řešili to je vážnost této značky. říkám to jenom jako příklad u té ce značky. ale jsou tady i značky na národní úrovni které také eh, vlastně může kdokoliv zneužít to znamená kdokoliv si ji nalepí na své zboží a vydává své zboží za stejně kvalitní jako někdo kdo pracoval na promotion té značky. A když se vrátím zpátky k té komunitární značce CE, tak bych chtěla říct, podívejte se při svých výjezdech třeba do Afriky nebo někam jinam. Tam vám ručníky nalepí značku CE a snaží se oklamat e, spotřebitele tím, že jejich ručník není jedovatý a možná, že není, ale možná, že je tím že tam dá ce protože ví že každý kdo přijede a vidí tam ce značku tak si myslí že to je zaručená kvalita. a jenom my víme že samozřejmě na ročníky ce značka nevztahuje a tudíž že se jedná o klamavou reklamu a v podstatě padělek nebo je to prostě zneužití té ochranné značky evropské unie. takže ona má své, e, svůj půvab a svou vážnost spíše větší mimo evropskou unii zatímco uvnitř evropské unie e, vlastně ji nedokážeme ochránit. takže tady je snaha najít mechanismus kterým bychom zabránili zneužívání této značky na mezinárodní úrovni a to jak uvnitř evropské unie tak i v těch třetích zemích a samozřejmě že to není nástroj který nás spasí ale je to příspěvek k tomu lepšímu legislativnímu rámci. navíc tento systém té ochrany certifikačních značek funguje ve velké británii ale není použitelný v jiných zemích a funguje například v usa. A protože se tím zabývám už delší dobu a psala jsem k tomu několik ústních otázek na komisi a měla jsem velmi neuspokojivé odpovědi až na tu poslední tak věřím tomu že nyní už jsme tedy na cestě po několika letech k tomu abychom se i dostali e, k tomuto institutu který navíc by nebyl ani ekonomicky by nikoho nezatěžoval proto tam i doporučuji určitá řešení. A myslím si, že to je téma, které by si vyžádalo možná ústní otázku nebo i slyšení na toto téma, tak abychom opravdu všichni porozuměli, co vlastně tady v této věci chceme a co chceme dosáhnout naprosto souhlasím s tím že je nutná eh, ochrana eh, nebo eh, dozor nad tím trhem takže já budu velmi vděčná za další pozměňovací návrhy které toto umožní a není asi čas ale mám tady asi osm pozměňovacích návrhů připravených které by měly ještě dále tu zprávu rozšířit a samozřejmě těším se na tu spolupráci s vámi. obávám se že není víc času na to teď v tomto okamžiku to řešit. nevím jestli jsem něco důležitého ne, nepřehlédla. Paušální licence jsem vysvětlila. Asi. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Rejtová. Chtěl bych připomenout členům, že termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 26. února v pátek v poledne. Takže nyní mi dovolte, abych přešel ke zprávě pana Repo. Bohužel nemáme příliš času, takže vás prosíme, abyste byl velice rychlý a stručný. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Inovační politika společenství v měnícím se světě, návrh této zprávy podstatě se řešil na ITRE, nemáme příliš mnoho času. Mělo se to řešit v rámci takzvaného urychleného řízení a snažili jsme se získat informace od komise předtím, než vydali svůj inovační plán, na který se velice dlouho čekalo, který měl být vydán příští červen, ale možná to bude odloženo. Ve sdělení komise se řeší otázka, co se udělalo v Evropě v oblasti inovací, jaké jsou zde velké výzvy, jaké máme nedostatky, takže si myslím, že toto je určitý úvod, který se týká inovačního plánu, který má vydat komise. Pochopitelně v řadě oblastí jsme učinili velký pokrok, nicméně tam zůstává celá řada problémů a asi nejzávažnější problém v Evropské unii je otázka potenciálu. Potenciál není maximálně vytěžen, není to zohledněno v nových eh, službách, v nových eh, produktech, čili jak teorii můžeme převést do praxe. Myslím si, že celý ten pokrok a postup je velice pomalý a měli bychom zcela jistě tuto oblast urychlit. Čili pokulháváme za našimi konkurenty, jako je USA, Čína a důležité je, že musíme splňovat požadavky, které musí řešit jak podnikatelé, je tady velká administrativní zátěž, čili dovolil bych se soustředit pouze na několik bodů. Podnikání a význam malých a středních podniků je zcela zásadní. Musíme udělat vše pro to, abychom prosazovali růst a podmínky pro růst musí být náležitě nastaveny. Měli bychom omezit činnosti podniků, které tak nečiní. Dále se zde musí řešit otázka patentu. Evropský patent znamená velké náklady a to bohužel zpomaluje evropské inovace, protože systém evropských patentů je příliš roztříštěn, je také příliš drahý a je důležité, aby evropský systém patentů fungoval online, aby začal fungovat co možná nejrychleji. To už řešilo švédské předsednictví a také je důležité, abychom měli soudní dvůr, který bude řešit otázku patentu, nicméně tam je celá řada problémů, které se ještě nedořešily. Vzhledem k tomu, že byla přijata Lezabonská smlouva, tak Evropský parlament má možnost nyní se vyslovit k nařízením, které se týkají patentů v Evropské unii, protože to spadá nyní do procesu spolurozhodování, čili to je věc, kterou bychom měli bez odkladu řešit. Evropská unie se musí také podlaučit především od Spojených států amerických. Například, když se podíváme na pravidla veřejných zakázek, ta by se měla změnit, měla by být flexibilnější. Také tady existuje celá řada na straně administrativy. Další věc jsou finanční nástroje a administrativa, to by vše mělo být zjednodušeno. Například, když máme malé inovační podniky, tak ty si nemohou dovolit, aby čekali rok a půl na to, než eh, získají eh, finanční prostředky, až se jim vlastně navrátí investice do jejich eh, inovací a jejich nových produktů. To je právě jejich zásadní problém. Myslím, že musíme také zajistit lepší rozložení úkolů v rámci komise, abychom se vyhnuli určitému překrývání. To spadá do působnosti komisaře McQueen, čili komisařky, která má na starosti výzkum, Musíme zavést mnohem širší pohled na oblast inovací. Netýká se to pouze inovací jako takových, ale řešíme zde také otázku inovací, které jsou řízeny poptávkou. Musíme se podívat na potřeby lidí, naší společnosti. Pokud existuje nějaká konkrétní potřeba, pokud potřebujete konkrétní službu, konkrétní výrobek, tak chcete také zajistit, aby inovace vedly k tomu, že tyto služby nebo produkty se objeví na trhu co možná nejdříve. Máme k dispozici pouze dva dny, čili sami musíme být dost eh, inovační a postupovat v této oblasti rychle. Děkuji mnohokrát a Nyní bych eh, dal slovo paní Projsmanové. Ne? Paní Rule. Er Děkuji za zprávu panu zpravodaji. A co se týče inovací. Já mám jenom malou poznámku. Pan zpravodaj také upozornil na to, že vidí vlastně duální struktury v rámci komise a přál by si lepší koordinaci. S tím souhlasím. Ale co se týče veřejných zakázek, tady je mnoho duálních struktur eh, v rámci komise a Myslím, že DG Markt by mělo mít eh, naprosto specificky eh, vymezenou působnost, protože veřejné zakázky slouží především k tomu, že se eh, opatřují zboží a služby, které vlastně jdou ve prospěch veřejnosti. Takže tohle to byla jenom taková myšlenka navíc. Takže já bych varovala předtím, aby se to ehm, řešilo pod tématem inovace. A potom ještě jedna poznámka eh, k tématu evropského patentu. Tady je důležité na něm pracovat, ale u tohoto patentu je důležité eh, zabránit tomu, aby utrpěly malé a střední podniky, protože eh, především z toho mají zisk velké podniky a já vám chci připomenout tu eh, kontroverzní debatu, která se odehrála na téma softwarových patentů. Eh, z toho mají zisk především eh, velké podniky a malé také vlastně spíše utrpí, takže na to je potřeba myslet. Děkuji. Now... Děkuji a nyní má slov Eh, slovo pan Šváb velice stručně. Ano, vzhledem k tomu, že nemáme dost času, jenom krátce, paní eh, eh, předřečnice hovořila o mnohem, o čem jsem se také chtěl zmínit. Myslím, že ten dokument jinak tedy je velice dobrý. Možná by bylo dobré převzít ten cíl 3%, tak aby členské státy vlastně minimálně 3 eh, HDP eh, věnovali na eh, inovace. Možná by se nám spíše tohoto cíle podařilo dosáhnout. Samozřejmě pět by bylo lepší, ale ne třeba tak reálné. Jinak děkuji za tento velice pěkný dokument. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Kreuzmane. Pan Kreuzmann. Vzhledem k tomu, že čas pokročil jenom eh, velice málo poznámek, souhlasím s kolegyní Rýle, eh, ale co se týče eh, obnovitelných energií a trvalé udržitelného vývoje, i tady je možné, aby ehm, zadávání veřejných zakázek přispělo k prosazování těchto inovativních nebo inovačních produktů a Důležité také je podporovat inovační kulturu. E, v té zprávě, která je velmi dobrá, se také hovoří o biotechnologiích, ale když potom slyšíme, že ku příkladu u biotechnologií e, říká předseda Barroso, že to e, spadá pod jednotlivé členské státy, tak se musíme ptát, jak může komise přispět k tomu, aby tyto technologie také měly šanci. Nejeno, nejde jenom o to eh, věřit na inovace a ostatní negovat. Eh, musíme především vytvořit obecnou kulturu, která by byla příznivá eh, k novým technologiím, protože bez inovací nebude mít Evropa příležitost, aby na celosvětově uváděla své produkty. E, inovace je to heslo pro vytváření nových pracovních míst a pro konkurenceschopnost evropského průmyslu. Děkuji. A nyní bych rád připomněl poslancům, že e, lhůta pro pozměňovací návrhy je e, tedy pátek 26. v poledne ve 12 hodin. Pan Repo. Kaikkia näistä kommenteista ja otan ne huomioon. Tärkeä asia. Ano, vemu tuto věc v potaz. Děkuji mnohokrát. Takže tím končíme první část našeho zasedání a nyní předávám slovo kolegyni, která bude předsedat záhle této schůzi.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 Bene, possiamo iniziare. Io innanzitutto vorrei ringraziare. Děkuji, myslím si, že můžeme pokračovat. V první řadě bych chtěla poděkovat všem členům národních parlamentů, že přijali naše pozvání na naši dnešní zasedání a že s námi budou probírat velice důležité téma. Já si myslím, že je zcela zásadní pro členské státy, pro naše jednotlivé země eh, právě řešit otázku spotřebitelských práv. Je důležité, abychom srovnávali situace, abychom pochopili, jaké jsou stanoviska jednotlivých členských států na toto téma a abychom měli celkový přehled o jednotlivých aspektech, které se týkají spotřebitelských práv. Podle Lisabonské smlouvy nyní se hrává Evropský parlament důležitější úlohu. Eh, jednak máme proces spolurozhodování spolu s komisí. Z tohoto důvodu je velice důležité, abychom využili tento nástroj, abychom lepším způsobem definovali nařízení a zákony, eh, které budou jednak užitečné, efektivní a budou uplatněny napříč členskými státy. A je pan Šváb se nejdříve ujme slova a pak budeme dávat slovo jednotlivým zástupcům národních parlamentů, takže máme zde dva zástupce národních parlamentů, potom máme na seznamu poslance z Evropského parlamentu a potom opět převezmou slovo zástupci národních parlamentů. Požádala bych vás, abyste vyplnili tento formulář, eh, pokud se chcete ujmout slova. A také bych vás chtěla požádat, abyste se omezili na dvě, tři minuty, abychom měli možnost dát slovo všem, abychom měli mít skutečně všeobecnou diskusi. Moc se také omlouvám předem, že možná špatně vyslovím vaše jméno, ale v každém případě bych chtěla přivítat pana Pater. Ještě nedorazil, snad nám dorazí později. Následně bych ráda dala slovo panu Švábovi, který zdůrazní myšlenky, které má ve svém návrhu zprávy. Dobrý den, paní předsedající, dámy a pánové. Jako zpravodaj pro směrnici o spotřebitelských práv jsem velice rád, že mám eh, hovořit i se zástupci vnitrostátních parlamentů o této směrnici. Od našeho posledního setkání se tato diskuse ve výboru Eh, konkretizovala a my jsme se ve výboru eh, shodli, že eh, nelze schválit návrh komise a že mnohé i vaše podněty se musí dostat do tohoto dokumentu. Dovoj, dovo, dovolte, abych zahájil politickou úvahu. Situace v eurozóně nám všem dělá velké starosti a stojíme před těžkými rozhodnutími. Eh, předávání eh, spalšovaných dat eh, byl právě to, co způsobilo tu situaci. Jako zpravodaj za rok 2008 si ještě dobře vzpomínám, co tehdy se vlastně dělalo proti eh, přísnější kontrole ze strany, ze strany Eurostatu. Eh, dnes víme, že by bývalo bylo lepší, kdyby ta kontrola byla silnější i tehdy na evropské úrovni. A z toho já osobně dospívám k názoru, že eh, musíme Eh, debaty v Evropě vést upřímněji a musíme být také realističtější. Musíme posílit Evropu tam, kde to potřebujeme. Potřebuje. A to platí především i o eh, směrnici o eh, právech spotřebitelů. Jde o to, abychom v nadcházejících měsících měli upřímnou výměnu názorů, kde zazní, co bude výhoda pro spotřebitele a pro všechny účastníky na vnitřní trhu ve finále jistě dospějeme eh, k odlišným závěrům, ale především musíme eh, správným způsobem eh, zdokumentovat ten výchozí stav. Jako zpravodaj chci vás ujistit, že budu vést debatu s, tedy s vámi všemi, pokud přispěje ke kvalitě tohoto dokumentu v našem výboru jsme kapitolu po kapitole v uplynulých měsících toto téma diskutovali a spolupracoval jsem i se stínovými zpravodaji a také jsme se pokusili o konkretizaci. Dohodli jsme se na tom, že plná harmonizace eh, práva spotřebitelů se neprosadí, ale eh, že bychom měli urychlit práci eh, na větší harmonizaci. K přípravě při přípravě naší eh, schůze jsem eh, veškeré výsledky těch diskusí eh, dal do dokumentu, který jsem přinesl. A rád bych vám vás seznámil s těmi nejdůležitějšími body, které by měly sloužit jako podklad pro naší diskusi. Eh, především jde o zjednodušení eh, spotřebitelského eh, práva i obecných podmínek. Fragment, roztříštěnost práva spotřebitelů v Evropě škodí především malým a středním podnikům, které se zdráhají prodávat své zboží do sousedních zemí a tím Eh, není plně využit potenciál eh, vnitřního trhu. A eh, malé a střední podniky musí vlastně ročně 20 tisíc euro vynaložit na právní poradu, aby zajistili spolehlivost svých smluv. To nelze od malých a středních podniků čekat, je to brzda růstu a náš kulturní a vědecký potenciál není v Evropě všude využit. Proto je v zásadě správné, eh, abychom se snažili o plnou harmonizaci, alespoň v některých oblastech, abychom eh, prosadili právní standardy, které budou eh, platit v oblasti ochrany spotřebitele všude. Ku příkladu právo odstoupení od smlouvy, právo na právo a další podobná práva je potřeba zajistit a zajistit jejich prosazení a e, proto harmonizace určitých oblastí e, spotřebitelského práva se musí odehrát na vysoké úrovni. Proto e, ten návrh komise vlastně by bylo potřeba prosadit alespoň v některých těch částech plnou harmonizací, alespoň v některých oblastech. Některé definice eh, pojmů nejsou dostatečně přesné, takže nezaručují, že se přijmou správná pravidla pro některé oblasti. Malé a střední podniky nesmí být eh, zavalovány příliš mnoha povinnostmi a závazky, co se týče podávání informací, ale musí eh, naopak dostat ty základní informace. Co se týče informačních závazků, jde spíše o kvalitu než o kvantitu. V kapitole 3 Eh, té směrnice, kde se hovoří o smlouvách uzavřených na dálku a dalších oblastech, je eh, potřeba ochránit spotřebitele i při eh, takových záležitostech, jako je, jsou internetové aukce, nákupy přes eBay a tak dále. I právní porada abychom snížili nutnost eh, malých a středních podniků, které si musí opatřovat eh, právní eh, poradu, měli bychom dát všem těmto podnikům možnost, aby informovali spotřebitele o jejich právech, aby tak byla naslož- nastolena větší právní jistota. Potom kapitola 4, tam jsme měli mnoho rozporů ve výboru, když jsme o tom diskutovali Eh, tady jsou některá tradiční práva v různých, eh, v různých eh, zemích, ve Spojeném království, Francii, Lucemburku jde o právo odstoupit od smlouvy. Tato práva se liší. A mluvili jsme i o desetileté záruce pro spotřebitele a pro malá středních podnik, podniky. komise, navr- komise, komise navrhovala možnost odstoupit od smlouvy e, do dvou měsíců od uzavření smlouvy o nákupu e, zboží. E, to by se mělo naprosto zrušit, to by nevedlo ke zvýšené právní jistotě a spotřebitelé by neměli možnost takovéto právo všude prosadit jenom v rámci této lhuty, kdyby došlo eh, tedy eh, k obrácení eh, důkazního práva, by to způsobilo potíže. V kapitole 5 nejsem pro plné, plnou harmonizaci, tam by mohl být černý seznam, šedý seznam a měli bychom se pokusit, abychom některé některé podmínky, které vyplývají jaksi prostě z logiky, z logiky věci, eh, eh, aby, aby aspoň ty se, eh, aby aspoň ty se sjednotili. To by mělo být možné po tolika letech existence Evropské unie. Aby měl parlament plnou demokratickou kontrolu v této oblasti, odmítají naši členové to, aby komise v rámci eh, komitologie mohla ještě ehm, přidat další závazná pravidla. Eh, chceme vědět, jakým způsobem se budou eh, tedy utvářet ty nové části, které vstoupí do komitologie. Na to máme po Lisabonu právo. Doufám, že toto stručné vysvětlení vám poslouží jako podklad pro naši dnešní debatu a doufám, že společně budeme pracovat na zlepšení návrhu tohoto právního dokumentu. A e, budeme brát e, v úvahu i ostatní směrnice e, spotřebitelského AKI. A je nám jasné, že by mělo být zlepšeno, zlepšena úroveň práva ochrany spotřebitelů v celé Evropě. K tomu také slouží naše práce. A po ekonomické krizi to také umožní vrátit důvěru v trhy. A e, teď se velice těším na vaše vstupy a budu vám pozorně naslouchat. Děkuji. Bene, grazie mille eh, all'onorevole Schwabe per eh, l'intervento. Děkuji, pane eh, Schwabe, za vaše vystoupení a nyní předávám slovo zástupcům národních parlamentů, abychom se vyslechli jejich názor. Máme tady paní Karamanli. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. E, vážení kolegové, vyslechla jsem se s velkým zájmem vystoupení pana Švába a protože už e, delší čas se věnujeme této směrnici, tak e, jsme všichni, ať už pracujeme v národních parlamentech nebo v Evropském parlamentu, tak se všichni shodneme na tom, že mm, skutečně sdílíme ty stejné obavy bez ohledu na svoji politickou příslušnost a e, e, státní příslušnost. Takže musíme e, změnit ten text, který navrhla komise v roce 2009. Musíme ho zpřísnit vzhledem k té hospodářské krizi, která jenom zvýšila obavy našich spoluobčanů a musíme skutečně zvýšit ochranu spotřebitelů. Je to eh, imperativ nejenom právní, ale také sociální a hospodářský. Je to velice důležitý prvek eh, našeho, eh, našich občanských práv. Je to důležité zejména pro ty nejchudší obyvatele v Evropě. Finanční krize vzbudila jaksi nedůvěru vůči um, bankám a obecně nedůvěru spotřebitelů. Um, francouzský parlament už věnoval tři eh, schůze eh, návrhu eh, směrnice. Poslední byla videokonference 26. ledna, byla to premiéra v Evropě a myslím si, že takhle jsme se jenom utvrdili v tom, že musíme v této cestě pokračovat v těch výměnách názorů s národními parlamenty. Eh, mm, nakonec jsme mm, přijali eh, první eh, jak se závěry v listopadu loňského roku. Ty chceme ještě doplnit a velice bedlivě sledujeme vývoj této věci. Chtěla bych připomenout jenom čtyři body, na kterých jsme se shodli, takže žádné snížení práv Eh, spotřebitelů. Musíme se zaměřit na to, co je eh, klíčové v souladu s principem subsidiarity a eh, cílené dodržování úplné harmonizace, zejména v těch ustanoveních, kde je to vhodné Samozřejmě zůstává eh, v platnosti vždy také eh, vnitrostátní legislativa toho daného státu. Eh, tam, tady už jsme načrtli takovou první verzi toho budoucího textu, jsou tam společné definice, které také umožňují vztáhnout tyto kategorie na další oblasti tak, aby to odpovídalo jiným kategoriím vnitřního trhu. Je tam také zakotvena možnost vztáhnout takovéto smlouvy také na nákupy, eh, jak například přes internet a podobně. A eh, jsou tam zakotveny také specifické mechanismy, které existují pouze v některých zemích, jako například eh, ve Francii, takže to je prozatím vše, pak se k tomu ještě vrátíme v diskusi. Děkuji. La ringrazio moltissimo e vorrei anche... Děkuji mnohokrát. Ráda bych přivítala dva členy z norského parlamentu. Takže vám také děkuji za vaši účast, že jste se dostavili na naši schůzi. Nyní mi dovolte, abych dala slovo panu Kazoli z italského parlamentu. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dobré ráno. Chtěl bych vás upozornit na konkrétní bod obsažený v této směrnici. Chtěl bych se zmínit o otázce právních záruk, která je poskytnutá prodávajícími. Musíme mít konkrétnější způsob identifikace zboží a také otázku záruk. To musí být užitečné pro spotřebitele, především v budoucnosti. Měli bychom mít eh, nějaký dokument nebo něco, co by v podstatě odhalovalo špatné zboží. Lidé musí mít přístup k tomuto systému eh, celou řadu měsíců. V tuto chvíli je záruka platná dva roky a je důležité, aby průmysl poskytoval kvalitní služby našim spotřebitelům. To znamená, že zboží by mělo mít 5 až 10 let záruky. Pochopitelně spotřebitelé se mohou rozhodnout, zda chtějí využít tohoto práva, či by ne. A také musíme zajistit dobré poprodejní služby a také, aby zboží mělo kvalitní a dlouhodobou životnost. To se musí týkat například také automobilů. Čili musíme eh, vzít eh, skutečně v potaz, jak dlouho jednotlivé produkty mohou vydržet. Můj poslední bod se týká návrhu v kapitole 3. Jsou to informace poskytované spotřebitelům a také možnost stažení se eh, z smluv na dálku. Já si myslím, že když se podíváme například na oblast dopravy, železniční dopravy, tak ta by měla být také začleněna do této možnosti. Měli bychom se vyhnout negativním dopadům pro spotřebitele. Týká se to také dopravních společností, které podporují rovnocené zacházení. Mohlo by to mít negativní dopad na jízdné. Děkuji, pane senátore, a nyní má slovo Stěnová zpravodajka paní Gebhardt. Děkuji, <clears throat> paní předsedající. Já děkuji za to, že jsme se zde mohli dnes sejít. Myslím, že je nesmírně důležité, abychom o tom hovořili nejenom v Evropském parlamentu, ale i s kolegy eh, z národních eh, parlamentů, ať už jde o poslance ze Senátu, parlamentu nebo z horní komory, třeba německého parlamentu, také tady máme kolegy. Je důležité, abychom o tom mluvili, protože ochrana spotřebitele není samoučelná. E, ochrana spotřebitele přispívá k otevírání a podpoře vnitřního trhu a e, jde o to dát občanům práva, která jim poskytnou určité ujištění, určitou e, bezpečnost a jistotu. Proto na tom pracujeme a proto bychom především měli mít na mysli tyto cíle v tomto parlamentu a Eh, neděl a ne, ne předstírat, že zjednodušením práv eh, spotřebitele snad eh, rozšíříme vnitřní trh. K tomu to neslouží. Moje frakce dospěla k jasnému názoru před 14 dny, kde jsme v zásadě řekli, že plná harmonizace by byla chybnou cestou v tomto směru a že i nadále bychom měli postupovat na rámci tedy minimální eh, harmonizace práv spotřebitel a přemýšlet o tom, kde, v kterých některých oblastech by byla možná ta plná harmonizace. Takže tady je potřeba se podívat především na definice, Eh, na eh, to, jak vypadají formuláře v různých oblastech, protože někde to eh, působí veliké obtíže, protože právo ochrany spotřebitele v té oblasti minimální harmonizace se vyvíjelo velice rozdílně v jednotlivých členských státech a také členské státy nacházejí specifické odpovědi na otázky, které kladou jejich vlastní občané. Na to bychom neměli zapomínat a to je také potřeba respektovat. A pak ještě další bod, Eh, který je v této souvislosti důležitý, a to je úloha organizací eh, ochrany eh, spotřebitele v členských státech. Tato úloha je taková, že když se objeví nové produkty, nové služby, nové problémy, nové návrhy řešení, tak je potřeba mít možnost jednat rychle, aby se spotřebitel rychle mohl domoci eh, ochrany svého práva. A tady evropská úroveň není vhodná, eh, protože ten celý proces toho, kdy se občan by měl dobrat ochrany, příliš prodlužuje. A tyto Organizace na ochranu spotřebitele mohou v členských státech jednat rychle a flexibilně ve spolupráci s vládou svého státu a to by v rámci plné harmonizace nebylo úplně možné, protože ta plná harmonizace by měla ehm, za, ten, za následek to, že by eh, vlastně státy si nemohly stanovit vlastní pravidla v těch oblastech. Takže u toho by mělo zůstat. A třetí bod, to také hovoří proti úplné harmonizaci, i proti cílené harmonizaci, jak eh, jste ji, pane Švábe, právě navrhoval, jestli jsem tomu dobře porozuměla. Eh, tady se jedná o směrnici o spotřebitelských úvěrech. Tam máme 100 tisíce nejrůznějších eh, výjimek, protože v členských státech si někde řekli, že ano, ale v této oblasti je potřeba to upravit jinak a ve finále jsme vlastně získali takový právní eh, dokument nebo právní rámec, který je plný nejrůznějších výjimek, mezer eh, a to všechno vlastně má sloužit k tomu, aby bylo možné eh, jednat flexibilně. To jsem zde chtěla říci. A potom samozřejmě musíme projít ten dokument článek po článku, kde by eventuálně byla příležitost té plné harmonizaci. Ale myslím, pane Švábe, že my vlastně Nevidíme tedy eh, ty oblasti stejně jako vy. Ku příkladu, eh, tam eh, ty oblasti práva odstoupit od smlouvy, tam to každý členský stát vidí jinak. Myslím, Samozřejmě jsou různé, různé cesty. Pro spotřebitele by bylo pěkné, kdyby se ta situace sjednotila tak, že by se občanům všech členských států dostalo té úplně maximální ochrany, která je poskytována v jednom členském státě ale nebylo by to lehké. Takže myslím, že postupem doby, postupem desetiletí je potřeba říci v Evropské unii, musíme postupně hledat správnou cestu, aby spotřebitelé měli tu správnou důvěru tady v naše politiky. Děkuji. E Děkuji mnohokrát, paní Gebertová. Prosím, držte se stanovené doby, protože tady mám dlouhý seznam řečníků, kteří by se rádi ujali slova. Nyní předám slovo opět zástupcům z národních parlamentů. Pan Gvel eh, z francouzského národního schromáždění. ano, děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěl bych doplnit to, co řekla paní eh, Karamoli, tak bych chtěl jenom doplnit pár věcí, abychom ušetřili čas. Za prvé, pokud jde o ty principy, myslíme si, že jsou tady dva možné přístupy, buď eh, Eh, jaksi eh, ochrana vnitřního trhu a ochrana práv spotřebitelů, to se vůbec neprotiřečí, naopak to se vzájemně doplňuje, jde nám o tu eh, dobrou vyváženost. Na druhou stranu myslíme si, že ten text nesmí vyústit v oslabení práv spotřebitele nebo ochrany spotřebitele, takže musí tedy být odkaz na tu existující legislativu, která zakotvila tu minimální harmonizaci. Princip úplné harmonizace, který kterou mm, navrhuje komise, eh, by nebyl vhodný, takže buďme obezřetní. Ehm, všichni víme, že spotřebitel eh, ta svá práva pozná až teprve, když se začne soudit a vlastně si sám ověří, že eh, ta práva jsou nedostačující potom musíme také přihlédnout ke specifikům jednotlivých zemí a ke kulturním zvykům v jednotlivých zemích. Eh, občané se především v prvním místě obracejí na svoji vlastní vládu a na své vlastní úřady. Eh, takže by bylo zajímavé se také vzájemně informovat. Eh, pokud jde o Eh, tu digitální spolupráci, eh, pokud jde o eh, jaksi nedostatečnou kompatibilitu mezi čtečkou a nosičem. Toto musí být také ošetřeno a musíme jaksi zajistit dobrou návaznost komunitárního a vnitrostátního práva. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. pan Demek z Rakouského senátu. Guten Morgen. Uh, aus Österreich... uh, podle rakouského názoru, a tady se musím připojit k řadě předřečníků, je äh, plná harmonizace není, není dobrý nápad. Od, z našeho názoru by šlo o krok zpět. Nejenom máme eh, vysokou úroveň ochrany spotřebitele, podobně jako jiné státy, ale ochrana spotřebitele je samozřejmě zajímavá teprve tehdy, když eh, dojde ke eh, konfliktům mezi ekonomikou a jednotlivými spotřebiteli, kteří mají z právního hlediska slabší pozici. My tedy zastáváme názor, že bychom chtěli zachovat eh, vysokou úroveň eh, v jednotlivých zemích eh, té ochrany spotřebitelů a ostatní země by se k tomu měly postupně přibližovat. Ta směrnice by také měla poskytnout slušnou právní jistotu. Ku příkladu úprava práva odstoupení od smlouvy, tam je řada pozitivních aspektů, ale ku příkladu eh, problém eh, vyplývá z obecného smluvního práva. Tam si členské eh, státy musí musí ponechat vlastně svou stávající právní úpravu. V anglosaském právu je to upraveno jinak než v kontinentálním, třeba právu třeba u nás, německém, rakouském. A proto nejsme pro plnou harmonizaci jenom pro částečnou a potom by eh, v jednotlivých členských státech se ta eh, úroveň ochrany mohla postupně dále zvyšovat. Eh, senatore, ora passiamo la parola all'onorevole Děkuji, paní předsedající. My jsme se dohodli, a vyplynulo to ze všech příspěvků, že plná harmonizace tedy není naším cílem v této oblasti a i zpravodaj to řekl, že bychom zasahovali do kultur, které jsou velice odlišné. Takže samozřejmě tady bych mohl mluvit o tom, jak je to v Sasku, eh, ale zbytku eh, třeba právní kultury eh, by to mohlo odporovat. Já co se týče eh, paní kolegyně Gebhardt, vy jste řekla to, co se dá harmonizovat, tak se harmonizovat má, to, co nejde, eh, tak eh, se nemá harmonizovat. To je přece cílená harmonizovat. Když chceme něco v Evropě dělat společně, tak společně musíme se dívat také na malé a střední podniky. A když řekneme, že v celé Evropě bude platit eh, jedna úroveň, tak by se tím měly potom eh, řídit všechny eh, státy. A na druhou stranu musíme také brát ohled na jednotlivé národní právní kultury a proto aspoň přechodně si myslím, že je správné si ponechat tedy Eh, tu eh, volnost tam, kde to půjde, tak, dost, tak eh, zpracovat na harmonizaci, také to zaznělo z Rakouska. Samozřejmě v některých zemích je vysoká úroveň ochrany spotřebitele, tak to je potřeba nesnižovat. Ale pane kolego Švábe, také je správné, abychom v celé Evropě prosadili určité právní zásady, jimiž by se mohly řídit všechny podniky, ale také spotřebitele musí znát, jaká jsou jejich práva a to i třeba um, při obchodování přes internet a nebo při obchodu produkty přes hranice by tam by bylo dobré zavést nějakou harmonizaci, protože uh, když spotřebitel si něco koupí po internetu, tak by měl vycházet z toho, že se mu dostane stejné právní ochrany v celé Evropě. A neměli bychom se zabývat věcmi, které jsou v každém státě jiné, ku příkladu takový ten podomní prodej. Eh, na to jsou v každém státě jiná pravidla. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Takovi. Paní předsedající, dámy a pánové, já bych eh, ráda hovořila jako Ehm, předsedkyně ochrany spotřebitelů ehm, v Německu a také chci předat názor ehm, horní komory spolkového parlamentu. Chci také eh, navázat na to, co řekla paní poslankyně Gebhartová. Ministr eh, pro ochranu spotřebitelů v Německu a i náš Evropský hospodářský a sociální výbor hovořil v uplynulých eh, letech eh, na toto téma a já chci potrhnout, že plná harmonizace by byla možná jenom v oblasti technických jednotlivých otázek, ku příkladu eh, počítání lhůt, ale ne, neměla by se promítnout do celého smluvního práva ochrany spotřebitelů, protože bychom se příliš dotkli na občanské právo hmotná procesní v jednotlivých členských států. Taková Harmonizace by předávala kompetence vnitřního trhu. No, z toho vlastně nevyplývá tato možnost ze zakládací smlouvy, aby ehm, Evropská unie toto upravovala a eh, by to bylo i eh, proti schváleným politikám. Eh, a je tady také chybějící ochota Evropanů eh, přistupovat k přeshraničnímu nakupování právě vinou eh, té nedostatečné ochrany spotřebitele a to není dobré. Podle nás by bylo dobré zavést eh, jednotné, alespoň, jednou alespoň minimální úroveň ochrany spotřebitele, která by posílila důvěru spotřebitele ale co se týče specifických oblastí, ty musí zůstat upraveny odlišně. Eh, my jsme měli eh, konferenci ministrů eh, v Německu, kteří odpovídají za ochranu spotřebitele. Jednalo se tam o ochraně dětí, ochraně před nevyžádanými telefonáty a nabízením produktu. A Tady by bylo při té plné harmonizaci eh, také eh, nežádoucím výsledkem, že by se muselo vždy čekat, když se objeví nová situace na eh, novou evropskou legislativu, státy by nemohly jednat samostatně. Naším cílem by mělo být to přizpůsobit vnitřní trh potřebám spotřebitelů a o to nám přece jde, abychom posloužili ekonomice, která potřebuje důvěru spotřebitelů. Takže děkuji a počítám s velmi zajímavou debatou. Ehm, mm, děkuji mnohokrát a nyní mi dovolte, abych eh, dala slovo stínovému zpravodaji paní Tonin. <clears throat> Já tady zastupuji frakci zelených, jsem stínová zpravodajka a samozřejmě, že je eh, velmi pozitivní sledovat tento vývoj směrnice, protože můžeme znovu získat důvěru ve vnitřní trh. Podle nás je to zlepšení legislativy. Nicméně, nás znepokojuje návrh komise a e, naše kritika se stává ze dvou bodů. Za prvé, to je zavedení e, slepé harmonizace, která má právní následky a která také způsobuje značnou nejistotu pro e, spotřebitele vlastně v celé Evropě. A za druhé, kritizujeme to, že se tady nedíváme na ten potenciál, kterého bychom mohli využít. Takže my si přejeme úplnou cílenou harmonizaci tam, kde by to mělo smysl, kde by to bylo rozumné a zaslechla jsem mnoho věcí eh, dnes, které by tento návrh podpořily. Eh, když se podíváme na tu úroveň eh, harmonizace, a chceme se také podívat na to, jaké jsou záruky pro budoucnost. Přáli bychom se, aby ten návrh byl daleko ambicioznější. Je tady celá řada věcí, které jsou pro nás významné. Myslím si, že eh, je to vhodný vývoj a že bychom měli pokračovat. Děkuji. Eh, nikdo další Eh, z národních parlamentů už se eh, o slovo nehlásí, takže můžeme pokračovat v rozpravě eh, s poslanci Evropského parlamentu. Paní Rojtová. Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, já musím říct, že jsme se posunuli velmi dopředu a děkuji kolegovi Švábovi, který jasně definoval, které ještě problémy vlastně musíme eh, vyřešit a považuji naprosto za klíčové abychom našli určité porozumění a shodu na vizi kam se chceme v průběhu několika let po přijetí této směrnice ještě dostat právě s národními parlamenty. já to vidím jako e, běh na delší trať a na vytvoření vlastně e, představy že jde o dvě etapy. tou první etapou je teď jednoznačně se dohodnout na sjednocení pojmů abychom si my spotřebitelé i podnikatelé vůbec rozuměli v rámci evropské unie a mohli se dohadovat o té druhé důležité věci a to je na, o sjednocování standardů Eh, já si myslím že je naprosto rozumné a moudré jít tou cestou že máme jasné nebo spotřebitel a podnikatelé budou mít jasno co jsou to eh, ty minimální standardy a zároveň pokud je to možné tak se dnes posunout a některé ty standardy zvýšit protože už jsou vlastně vyšší ve většině nebo ve všech členských státech. a kromě toho tam kde jsou ty standardy ještě vyšší tak věřím tomu že v té druhé etapě samovolně dojde k určitému sbližování těch standardů vlivem konkurence. a ta konkurence bude fungovat pouze pokud spotřebitelé ale i ti podnikatelé budou mít informace. a my tady narážíme na eh, problém kterým je identifikovat v čem se vlastně standardy v jednotlivých členských státech skutečně liší. já vím že někde je desetiletá eh, lhůta pro, eh, pro záruku ale je skutečně aplikovatelná? A nebo je to za cenu vyšších nákladů na výrobek, tak vysokých, že to je vlastně nekonkurenceschopné, pokud jde o bonitu nebo kapsu eh, spotřebitelů v jiných členských státech tohle je něco co bychom měli my tady mezi sebou umět identifikovat. a já se teď tady obracím na záměrně zástupce Německé, eh, ně, Německa, protože jednak je tady základní zpravodaj, stínový zpravodaj a vystoupili tady kolegové z Národního parlamentu. A prosím vás, Německo je obklopeno, teď nechci spočítat, kolik zemí, abych se nespletla, eh, můžete někdo z vás identifikovat v čem se standardy německých spotřebitelů liší proti nějakému standardu který je aplikovatelný a dostupný české republice v polsku v belgii ve francii v rakousku teď nechci vynechat ještě nějaký sousední stát. řekněte v čem se liší německý standard v čem je vyšší a pokud to umíme definovat tak je důležité aby existovala jakási nechci říct informační kampaň ale dostupné informace třeba na webu kohokoliv Eh, sdružení na ochranu spotřebitelů nebo eh, svazu pro malé a střední podnikatele to je jedno ale jde o to aby ta informace byla na světě aby ti ostatní věděli že když nakoupí u souseda tak mají v tomto bodě vyšší ochranu ať se rozhodnou jestli půjdou přes hranice nebo nepůjdou. to je důležité. děkuji. Scusate, stavo attendendo la traduzione. Ehm, passiamo ora la parola all'onorevole Rapti. Dobrá. Paní Rapti. Ευχαριστώ τον κύριο Σουάπ για την εργασία που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό με πάρα πολύ επιμέλεια. Děkuji panu Švábovi. Je velice důležité, že dnes hovoříme i se zástupci národních parlamentů nejenom, že dostaneme další podněty, ale vzhledem eh, k následující skutečnosti. My vycházíme z různých vnitrostátních daností. Já jsem z Řecka a myslím, že my v Řecku máme máme více práv pro spotřebitele v porovnání s tím, co navrhuje směrnice. Takže když zde hovořím, tak si zároveň eh, uvědomuji nebo přemýšlím o tom, jak eh, vlastně spotřebitelům poskytnout ještě vyšší ochranu. Myslím, že kdybychom měli úplnou harmonizaci, která by ale eh, nevedla nahoru a spíš by šla směrem nejmenšího společného jmenovatele, tak by to nebylo dobré. Řecký parlament se také zabýval tímto tématem a dospěl eh, k názoru, k různým závěrům. že se porušuje eh, princip proporcionality, že by se porušil princip proporcionality, kdyby došlo k úplné harmonizaci. Na druhou stranu lze také říci, že nám vždy leží na srdci především um, ochrana spotřebitele, jejich právo a um, myslím, že paní Gebhardová také pohovořila velice správně v tomto směru. Pohovořila o různých um, věcech, jako o odpovědné harmonizaci. Uh, odpovědnost není jenom nějaké pěkné přídavné jméno, které se Eh, pěkně poslouchá. Musíme také zajistit větší vyváženost, ale jde o to, aby šlo o skutečnou odpovědnost. Ta odpovědnost je na straně členských států, ale i na straně Evropské unie. Jestli je na této i oné straně, tak si musíme rozmyslet, jaký vztah by tady mezi těmito dvěma odpovědnostmi měl být nastolen. A ještě další věc, cílená harmonizace, to je také něco, velmi důležitého. Tady hovoříme o internetu, to je celá konkrétní oblast, která se bude dále rozvíjet a my bychom se měli pokusit přemýšlet o tom, že eh, v oblasti internetu platí ještě některá zastará, zastaralá pravidla a myslím, že všichni víme, že existuje řada různých cílů a na ty je třeba brát zřetel. Eh, já vím, že chce mluvit řada dalších kolegů, tak se dostanu k závěru. Eh, musí nám jít o nějakou slušnou eh, vyváženost, což se lehko řekne, ale hůře udělá. Ale já mám důvěru ke komisi i k parlamentu a důvěřuji také panu Švábovi který eh, pracuje velice pečlivě a důkladně. Takže to je ta důvěra, kterou tady, tady mám a zároveň se chci za, zavázat k tomu, abychom vždycky dělali všechno ve, eh, v zájmu, eh, ve smyslu zájmu spotřebitele. Děkuji za, vaše, za váš příspěvek, pan Kožušník v rámci té diskuze eh, řečeno. Já si myslím, že je důležité vědět, že eh, máme poměrně hodně času na, na diskuzi. Já si myslím, že eh, za svou politickou frakci evropských konzervativců my rozhodně budeme zastávat ehm, cestu jít spíše zjednodušením práva než jeho komplikací a zvyšování dalších regulací, případně další administrativy jako takové. A chtěl bych vypíchnout jednu věc, která v té diskuzi tady moc, eh, moc eh, slyšet nebyla, ale zmínili právě Andreas ve svém vystoupení. Rozhodně souhlasím s názorem, že komise nebude v rámci komitologie přijímat další závazné předpisy v této oblasti. To je jenom komentář v rámci této diskuze. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši poznámku. Pan Borez. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za vynikající práci. Je to skutečně velice kvalitní zpráva. Chtěl bych říci pouze několik poznámek. Slyšeli jsme různé příspěvky od našich hostů a já bych se chtěl vyslovit eh, k několika aspektům harmonizace. Myslím si, že bychom měli mít eh, pravidlo de minimis, protože některé členské státy mají velice silnou ochranu spotřebitele a naopak v některých členských státech tato pravidla nejsou zas tak přísná. Podle mého názoru bychom měli mít eh, pozici de minimis, to znamená, že bychom měli respektovat ty státy, které tradičně mají vysokou ochranu spotřebitelských práv eh, a já si myslím, že v tuto chvíli bychom neměli skutečně činit žádný krok zpět. Jedna z priorit pro spotřebitele je, aby získali veškeré relevantní důležité informace, které se týkají jak zboží, tak služeb a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Pochopitelně to musí být v první řadě zakomponováno do jejich národní legislativy. Například, když se podíváme na elektronický obchod, tady máme různé priority. Je důležité, abychom rozlišili, že elektronický nákup je velice odlišný od běžného nákupu. Nakonec dostanete ten samý výrobek, ale ten způsob nákupu je odlišný. A já si myslím, že směrnice by to měla vzít v potaz, čili bychom měli řešit tyto dvě oblasti odděleně jinak. Měli bychom této skutečnosti odlišného typu nákupu věnovat patřičnou pozornost. Také celá otázka internetu musí být systematická. Musíme systematickým způsobem řešit celou oblast elektronického obchodování a musíme také zachovat ty různé kultury, které v jednotlivých členských státech existují. Na to musíme pamatovat při harmonizaci. A jak již jsem říkal, měli bychom mít nařízení de minimis a podle mého názoru bychom měli mít plnou harmonizaci v rámci minimálních standardů. Je důležité, aby spotřebitelé mohli cestovat po celé Evropské unii a e, vědět, že mají stejná práva nejen ve Španělsku, ale i v jiných členských státech, čili by tam neměl být žádný geografický problém vzhledem k tomu, že by tedy kupovali nebo spotřebovávali služby po celé Evropě. Děkuji mnohokrát. A nyní mi dovolte, abych předala slovo Style. Ah, Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat panu zpravodaji, stínovým zpravodajům. Myslím si, že tato diskuse je skutečně velice plodná, někdy mám pocit, že trošku, ale chodíme v takových kruzích. Musíme si uvědomit, že jsou různé aspekty, ať už jsou to aspekty kultury, lingvistické aspekty samotné geografie. Někdy, když se bavíme o elektronickém obchodu, tak mám pocit, že zapomínáme na ty, kteří nemají přístup k internetu a musíme pamatovat i na jejich ochranu. Jenom několik krátkých dotazů. Je to otázka hodnocení dopadu a mě by zajímalo, zda další hodnocení dopadu poukazuje na to, že tento návrh přináší skutečné výhody a nevýhody a zda můžeme také zvážit ty různé alternativy. Dále je to otázka cílené harmonizace. Myslím si, že stávající návrh, alespoň pro mé voliče, znamená podkopávání jejich základních práv. Já vám dám příklad. Například odmítnout článek 26. Například pro mé volice, voliče je důležité, že by tito lidé neměli toto právo, čili to je důležité pro jejich tradice. Dále mám obavy, které se týkají snížení povinných informací, eh, které budou poskytovány spotřebitelům s ohledem na finanční služby. V tuto chvíli je to nesmírně důležité, musíme chránit spotřebitele v oblasti finančních služeb, takže vítám tuto diskusi a doufám, někdy se díváme možná na konflikty mezi spotřebiteli a podniky, ale tyto věci by se měly vzájemně doplňovat. Skutečně ochrana spotřebitelů musí být v centru našich diskusí a doufám, že také dojdeme ke konkrétním závěrům. Ať už se vydáme jakýmkoliv směrem, tak eh, musíme mít v první řadě na paměti ochranu spotřebitelů. Grazie mille onorevole, passerei ora la parola all'onorevole Děkuji, nyní má slovo paní Scholdemoser. Øh, Děkuji. Já si myslím, že eh, jsme dnes dopoledne vedli skutečně plodnou eh, diskusi. Slyšela jsem tady celou řadu zajímavých názorů, které jsem zaslechla i v komisi, ale bylo moc přínosné, že jsme si mohli vyslechnout také zástupce národních parlamentů. Je to poprvé se tady rýsuje něco velmi jednoznačně, totiž, že celá řada lidí říká, nemůžeme přijmout ten návrh v jeho stávající podobě, potřebujeme ehm, výrazné změny toho dokumentu. A teď se obracím na vás, pane eh, Švábe, a teď totiž musíme nalézt eh, ta zlepšení, která budou přínosná pro spotřebitele. Ale nebylo by vhodné učinit něco už od začátku také pro eh, obchod, pro obchodování na internetu, čím bychom nepřímo posílili práva spotřebitelů i v jiných oblastech. Možná, že z toho hned nevznikne něco uh, už takového pěkně vycizelovaného, ale možná, že to bude přeci jenom přínos pro uh, zákazníky, které nakupují přes internet ze zahraničí. Děkuji. Eh, Děkuji. Kolega eh, eh, Pietikainen. Eh, omlouvám se za své spoždění. Já si myslím, že stanovisko našeho výboru se víceméně shoduje s tím, co jsem slyšela tady dopoledne ve vašem výboru. Ten hlavní přístup je takový, že bychom měli zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele. To je přece hlavní smysl té směrnice. Zajistit vysokou míru ochrany eh, práv spotřebitelů. Potřebujeme eh, efektivní fungující vnitřní trh. A musíme samozřejmě zajistit, abychom také podporovali hospodářský růst eh, v Evropské unii. Myslím, že není nějak složité eh, všechny tyto cíle sepsat, protože spokojení spotřebitelé přispějí k větší konkurenceschopnosti Evropské unie. Já osobně si myslím, že mm, se musíme postupovat opravdu krůček po krůčku eh, v oblasti ochrany spotřebitele. Komise eh, si přeje úplnou harmonizaci, ale já si myslím, že mm, ten model nebude fungovat, protože to by, myslím, nepřispělo ani k větší ochraně spotřebitele, ani k efektivnějšímu vnitřnímu trhu. To by vedlo spíše k problémům těch případech, kdy eh, existuje rozdílná vnitrostátní právní úprava. Takže jsou různé oblasti, které vstupují do hry a které musíme mít na zřeteli. Například, když myslíte na mobilní telefony, tak eh, ty vám také umožňují využívat nejenom telefonní služby, ale také eh, třeba poslouchat hudbu s využitím těchto přístrojů a to musíme mít také na paměti, když jsou uzavírány smlouvy. Eh, musíme také pamatovat na nové inovativní finanční služby. A v budoucnosti budeme potřebovat specifická pravidla pro finanční služby. Můžete si například vyřídit drobnou půjčku prostřednictvím svého mobilního telefonu. A pak existují také inovativní eh, metody, jak třeba eh, nakupovat akcie nebo auta, nebo jak eh, financovat auta. A tohle to všechno musíme zvážit a musíme také zvážit, jaké by byly rozumné lhuty pro tyto smlouvy a musíme musíme se snažit ty problémy eliminovat a ne je eh, hasit až dodatečně. Ta směrnice stanoví eh, velice vysoké minimální standardy ochrany spotřebitele. M- musíme pamatovat třeba právě na ty eh, drobné, menší půjčky, které si lze sjednat tímto inovativním způsobem a na další nástroje. Chtěla bych vám poděkovat za vaše komentáře. A ty informace, které jsem zde eh, schromáždila, samozřejmě zapracuji do našeho stanoviska. Samozřejmě musíme pokračovat, postupovat krůček po krůčku, musíme harmonizovat postupně a vytvořit eh, vysokou míru ochrany spotřebitele. To je cíl tohoto právního nástroje. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo komisi dell'ufficio di gabinetto del ministro Reding. Uh, pohovoří někdo z úřadu paní Redingové. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice vítáme tuto výměnu názoru se zástupci národních parlamentů. Pochopitelně Víme také, že o tuto směrnici se zajímá Evropský parlament. Chtěl bych tedy poděkovat jak Evropskému parlamentu, tak národním parlamentům, kteří vyslovili své stanovisko k tomuto dokumentu. Tento návrh rozvířil velice živou diskusi po celé Evropské unii, co se týče jednotlivých eh, modalit a jak tedy uspůsobit moderní právo ochrany spotřebitele. Paní komisařka Redingová velice bedlivě naslouchá všem hlasům a názorům, které přicházejí ze všech stran. Tím chci říci, že komise pochopitelně čtyři měsíce nemohla náležitě pracovat, čili bohužel nebylo možné se zapojit do této diskuse dříve, protože to trvalo trochu déle, než jsme čekali, to znamená vytvoření nové komise. Mohu vás avšak ujistit, že probereme jednak silné, ale slabé stránky tohoto dokumentu velice otevřeně a těším se, že budu s vámi úzce spolupracovat nejen s parlamenty, ale i s radou. S velkým zájmem jsme naslouchali této rozpravě a chtěl bych především poděkovat panu Švábovi za veškerého úsilí a jakým způsobem se mu podařilo všechny zapojit do této diskuse. Skutečně všechny body v jeho návrhu jsou validní. Co se týče komise, paní komisařka byla také žádána, aby odpověděla na tuto směrnici řekla dvě zásadní věci. Důležité je, že spotřebitelé eh, budou mít skutečně dobrý pocit díky této eh, směrnici. Je také ale stejně důležité, abychom zajistili harmonizaci pro celý vnitřní trh. A proč? Co se změnilo od 90. let? Ta stará směrnice, kterou známe, která tvořila aky Evropské unie. Proč vlastně dochází k fúzi těchto dokumentů? Odpověď je dána vlastně v tomto zasedání. Je to díky internetu. Internet nám umožňuje věci, dělat věci, které předtím byly nemyslitelné. A nyní celá Evropská unie stojí před celou řadou žádostí spotřebitelů z celé Evropské unie, že například vidí něco na internetu, chtěli by si to koupit, ale není to možné, protože poskytovatel říká ne, do vaší země to neposíláme. A to je velký problém. A jediný způsob, jak tento problém podle našeho názoru vyřešit, co se tedy týče legislativy ochrany spotřebitele, je, že dojde k plné harmonizaci. A Myslím si, že je také důležitá takzvaná cílená harmonizace. To je podle mého názoru velice důležité. Ve stávajícím návrhu jsme uvažovali o cílené harmonizaci, ale pochopitelně, když se bavíme o jednotlivých bodech a zazněly tady různé jednotlivosti, které jsme si zapsali, tak se k ním později vrátíme. Ale pokud zapomeneme na tento problém, tak myslím si, že to bude naše selhání. Pokud zapomeneme na naše spotřebitele, tak to bude také selhání. Čili to je stávající stanovisko paní Redingové a na podrobnosti se zaměříme později. Děkuji. Děkuji mnohokrát zástupci komise a pokud eh, vás teď zmátla změna tady předsedajícího, tak eh, bych se chtěl představit a omluvit. Jsem Malcolm Harder, jsem předsedou výboru na ochranu spotřebitele, jsem britským konzervativcem, členem Evropského parlamentu, takže mi dovolte, abych vás formálně přivítal jménem předsedy tohoto výboru. Eh, byl jsem dnes ráno v 6 na letiště, ale bohužel dnes byly nějaké složité podmínky na letiště, takže jsem nakonec přijel vlakem, ale jsem rád, že tým mých zástupců tady se zhostil tohoto úkolu. Mám tady celou řadu intervencí ze strany jednak národních parlamentů, Evropského parlamentu. Nyní jsme měli také možnost si vyslechnout našeho zpravodaje, také zástupce Evropské komise. Mě by zajímalo, jestli někdo z vás má ještě nějakou další poznámku, nebo jestli byste chtěli na něco reagovat, odpovědět konkrétně. Myslím si, že je tady velký úkol takzvané cílené harmonizace, zmínil se o tom jinak náš zpravodaj i zástupce komise. Pochopitelně otázka zní, když máte určité cíle, tak co bude v rámci těchto cílů, co tam všechno zapojíme. Opět to bude diskuse, kterou zahájíme spolu s naším zpravodajem. Čili rád bych otevřel diskusi všem, kteří by se chtěli ještě připojit do této diskuse a chtěl bych eh, také přivítat kolegy. Máme také možnost vyslechnout si kolegy z našich členských států. Nevidíme eh, bohužel vaše jméno, vy jste kolega z Polska. Možná byste se nám mohl představit. Eh, pan Jurčevič. Gospodárky národovej. E, já v bardzo... Děkuji, jsem z Polského senátu. Jsem velice rád, že vás zde vidím, pane předsedo, takže několik stručných bodů, které zde zazněly. Myslím si, že to je otázka hodnocení dopadu e, v oblasti harmonizace. Můžeme ji rozdělit do tří oblastí. Právní, ekonomické a sociální. Dnes tady zazněla celá řada různých názorů a já si myslím, že to právě prospěje Eh, ke konečnému řešení, ale potřebujeme stabilizovat určité právní aspekty, musíme se zaměřit také na naši národní legislativu a musíme eliminovat to určité eh, jednak eh, mezery, ale také nesrovnalosti, které existují v rámci jednotlivých národních legislativ. Dále je důležitá ekonomická oblast. V první řadě je důležité, abychom měli vztah mezi výrobci, podniky, uživateli a spotřebateli. Neměli bychom nějak pokřivit tyto vztahy, to by měli uznat všichni. A dále jsou to sociální aspekty. Nehovoříme o, pouze o elektronickém obchodu, ale je to také poskytování služeb a zboží na dálku, kdy musíme také zajistit určitou míru harmonizace. A další sociální aspekty. Někteří z vás se zmínili o různých úrovních standardů v jednotlivých členských státech a musíme se zeptat, jakou cenu jsme ochotni zaplatit za celkovou harmonizaci, především ze sociálního hlediska. Musíme zajistit možná takzvanou smíšenou harmonizaci. To by možná mohl být správný přístup k věci. Um, Myslíme, že jste slyšeli již eh, dříve, že jsme eh, uspořádali první videokonferenci také ze zástupci národních parlamentů a byli bychom velmi eh, rádi, kdybychom v tomto mohli pokračovat, pokud by ostatní k tomu byli vybaveni. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem se eh, chtěla ještě vyjádřit právě k těm různým výměnám názorům, které dokládají, že to, co se už dneska začíná rýsovat v této první debatě, Ehm, je dobré, ale musíme si vyhradit eh, dostatek času. Nejprve musíme přikročit k té minimální harmonizaci a potom postupně to můžeme doplňovat. A můžeme na tom stavět. Takže v téhle fázi bych vám chtěla položit dvě otázky a jednu takovou eh, otázku metodickou. Za prvé, má první otázka. Vy jste tady eh, hovořili o mm, zneužívání um, není tedy přijatelný eh, ten postup eh, prostřednictvím komitologie. Eh, nespravedlivé smluvní podmínky, tam by tedy měly být doplněny ty, ty seznamy, které už existují v jednotlivých členských zemích. Tady konstatuji, že mm, bylo dosaženo pokroku. Vyslechla jsem si vystoupení paní Rapty a paní Rojtové které se taky věnovaly této otázce, eh, takzvané dopadové studie. Máme srovnávací tabulku ze září 2009, kde srovnáváme úroveň eh, práv ochrany spotřebitelů v jednotlivých členských zemích. A vypadá to tak, eh, že zatím je ta ochrana nedostatečná. Takže by mě zajímalo, zda bychom se nemohli nechat provést další dopadovou studii, abychom mohli pokročit dále. A konečně, pokud jde o metodu, myslím, že je důležité, abychom se stanovili harmonogram, takže pokud budeme mít eh, časový harmonogram, tak eh, to by bylo velmi eh, užitečné a usnadnilo by nám to práci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Paní Děkuji. Děkuji, paní Karamanli. Mm, hlásí se o slovo ještě někdo další z Národního parlamentu? Pan Gobar. Oui, merci, eh, Děkuji, pane předsedo. Nechci tady uzurpovat slovo jenom za Francii, ale vzhledem k tomu, že se nikdo jiný nehlásil, tak toho využívám. Uh, Eh, otázka, kterou si musíme klást v Evropském parlamentu a kterou si klademe i ve francouzském parlamentu, je zdali závazná legislativa znevýhodňuje eh, ekonomiku nebo ne. My, nebo já osobně, a mnoho eh, francouzských poslanců se myslí, že to je právě naopak. Že totiž pokud eh, eh, legislativa není závazná, tak ty čestné podniky jsou vlastně v nevýhodě vůči těm, které čestné nejsou. My jsme o tom hodně hovořili ve Francii už před čtyřmi lety, kdy jsme hovořili o tom, že když je hospodářská soutěž jaksi volná, svobodná, tak je často právě narušována těmi, kdo nedodržují pravidla. Děkuji. Um, Děkuji mnohokrát. Ještě někdo další z našich návštěvníků, takže nyní otevírám seznam pro členy našeho výboru. Dám nakonec slovo panu Švabovi, ale nyní má slovo paní Rojtová a potom paní Gebhardt. Takže prosím, paní Rojtová.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 když jste přiletěl ze Singapuru, tak vypadáte docela čerstvě. <laughs> Já bych chtěla využít ještě ten čas, který tady máme, k jednomu tématu, které eh, řekl jenom, <laughs> jenom eh, zpravodaj pan Šváb se ho dotkl a jestli by ho mohl případně více rozvést, když máme čas a týká se to těch šedých nebo černých seznamů. To je eh, velmi vážný problém, takže bych prosila k tomu se ještě jaksi vrátit. Dále bych chtěla zdůraznit to, že zatímco pokud jde o informaci o možnosti odstoupit od smlouvy a o jasných termínech a podmínkách to považuji za klíčové pro to aby vůbec mohl fungovat přeshraniční obchod tak eh, tam si myslím že asi máme shodu i když to tady ze strany národních parlamentů nebylo až tak příliš zdůrazněno ale mám pocit že máme v té věci shodu tak právě v tom v čem tu shodu nemáme to je ta míra té harmonizace a to že my máme minimální harmonizaci v současné době a chtěli jsme mít společnou maximální harmonizaci respektive komise toto navrhovala a my tady nalézáme nějaký kompromis který by nám umožnil Eh, mít eh, maximální harmonizaci v těch věcech které jsou eh, jasné a neznamenají žádné snižování standardů v některém z členských států v současné době zároveň neznamenají žádnou složitou rekonstrukci legislativy v některém z členských států ale víme že musíme a to jak my tady v našem výboru tak i kolegové v senátech a, poslaneckých sněmovnách členských států eh, mít jasno kde se ty standardy skutečně liší. proto znovu ještě prosím právě německé kolegy a možná kolegyni evelyn gebhardtovou která často zdůrazňuje to že například německo ale i jiné země mají vyšší standardy tak v čem ty vyšší standardy jsou? a ještě chci upozornit na to že se budeme lišit samozřejmě ideologicky v tom směru že zvýšení eh, právě eh, té, doby na eh, ne záruční, ano, záruční doby je něco co se promítá buď do ceny a někdo to, některý výrobce to jasně deklaruje a říká chcete li mít tří nebo pětiletou záruku připlatíte si x procent a to je legitimní způsob a zároveň je to ovšem informace a e, strategie firmy která si je jista svou vyšší kvalitou výrobku a proto si může dovolit bez příplatku tuto záruku prodloužit. a je to informace pro spotřebitele. a proto zase znova zdůrazňuji to že je strašně důležité aby tady fungovaly informační kampaně informační kanály které poučí spotřebitele jak má číst i tuto třeba firemní strategii a že jde o konkurenci která je užitečná jak pro podnikatele tak pro spotřebitele i pro ten přeshraniční obchod a že bychom měli v této věci možná také nalézt tu ideologickou shodu protože si nemyslím že to je věcí pravice levice ale že to je věcí pochopení toho co dobře přispívá nebo co může pomoci lepšímu fungování trhu. děkuji. Uh, Děkuji a dále dám slovo paní Gebhartovo, ale paní Kaněty a paní Rapty jsou také na seznamu řečníku. Nejprve paní Kebhart. Děkuji. Tím pádem mám také příležitost hned odpovědět paní Rojtové. To, co jsem řekla, není to, že by v Německu bylo právo lepší než jinde, ale že ve všech státech Evropský, Evropské unie v určitých oblastech je a eh, poskytnuta lepší ochrana v porovnání s tím, co máme v evropském právu definováno jako tu minimální harmonizovanou ochranu. Jsou různé příklady, že v jednotlivých členských státech jsou eh, přísnější, lepší právní ochrany v některých oblastech než v jiných a určitě jsou v některých státech lepší eh, eh, ochrany poskytovány v některých oblastech než jak je tomu v Německu. Můžu uvést příklad té lhůty odstoupit od smlouvy. Evropská komise navrhuje, aby lhůty lhůta eh, pro odstoupení od smlouvy byla plně eh, harmonizována při podobním eh, obchodě a byly by to dva týdny. Kdyby nebyla možnost odstoupit od smlouvy, nebo když nebude přímo stanovena, tak se automaticky prodlužuje na tři měsíce. Kdybychom toto přijali do Německa, tak by vlastně ta lhůta byla prodloužena do nekonečna, pro, do nekonečna protože eh, ta lhuta začíná běžet až eh, teprve, eh, když došlo k informaci toho spotřebitele, ne k podpisu smlouvy. A to je zásadní rozdíl. Zatímco třeba v České republice existuje automatický postup, když do dvou týdnů nedojde k tomu poučení, tak se ta lhůta prodlouží na jeden rok. A tak to bychom mohli najít řadu příkladů a to je také důvod, proč vlastně jsme eh, tolikrát prosili Evropskou komisi, aby nám zcela jasně analyzovala, co se potom ve skutečnosti v členských státech změní, když bychom zavedli takovouto harmonizaci. A proto jsme vlastně v říjnu dospěli k takovému výčtu, který ale byl Eh, úplně nedostatečný, protože ani to nebyla úplná analýza toho, jaký dopad by měl návrh Evropské komise. A to je to, co také předhazujeme Evropské komisi, že vlastně není zřejmě schopná nám tyto informace poskytnout. Já nechci tvrdit, že to tak je, ale takový dojem z toho mám. Budí to dojem, že Evropská komise eh, vlastně navrhla eh, tu plnou harmonizaci eh, do úplně vlastně nejistého prostoru bez toho, aby pečlivě zanalizovala, jaký dopad to bude mít na ochranu práv spotřebitelů. A druhá otázka, kterou jste předtím eh, položila, proto také jsem si vzala znovu slovo. Já vám ráda předám kontakty na ústřední organizaci ochrany spotřebitelů v Německu, abychom, aby mohlo dojít k výměně informací o tom, jak vypadá ochrana spotřebitele v Německu. Myslím, že by to bylo velmi užitečné. A ještě jedna věc. Eh, chci potvrdit to, co řekl pan Robert. On řekl, že potřebujeme právní úpravu. To je správné. Ochrana spotřebitele musí být upravena. A minimální eh, harmonizace je také právní úprava. To si musíme uvědomit my nechceme anarchii v eh, Evropské unii. My chceme nějaké aspoň minimální standardy, které budou platit celé Evropské unie. A když bychom mohli eh, zvýšit to úroveň minimální ochrany spotřebitele, tak samozřejmě s tím budu souhlasit. Ale nemělo by vlastně to spadnout zpět eh, na tu stávající minimální minimální ochranu spotřebitele, třeba jak je to v článku 26, jak už na to bylo upozorněno. Proto musíme uh, tu úpravu projít článek po článku a promyslet si, jaký dopad to bude mít a nejenom jednoduše vlastně věřit, že to bude přesně tak, jak se nám uh, předkládá. My se musíme přesvědčit, aby nedošlo ke zhoršení ochrany práv spotřebitelů v žádném tom článku. Děkuji. Uh, uh, Děkuji mnohokrát. A nyní paní Kaniety. A pokud ještě se chce ujmout eh, slova někdo z národních parlamentů, tak prosím také velice rád vám předám slovo. Nyní má slovo paní Kaniety. Pane předsedo, rád bych na úvod začal takovým technickým problémem. Jsem plnoprávnou členkou tohoto výboru a stále mám problém, že nemohu hovořit ve své mateřštině. Bohužel potom mé prohlášení není tak jasné, plné tedy všech těch niancí, takže bohužel angličtina nemůže nahradit moji mateřštinu. Nicméně jsem velice ráda, že máme toto slyšení. Chtěla bych poděkovat členům národních parlamentů, kteří se dostavili na naše zasedání. Chtěla bych také poděkovat panu Švábovi, že zorganizoval veškerá slyšení, abychom se mohli dohodnout na určité míře harmonizace, abychom dosáhli určitého koncenzu. Během těchto diskusí zástupci členských států a také mý kolegové, to znamená europoslanci z tohoto výboru, eh, chápou čím dál tím lépe, že nebude možné dosáhnout plné harmonizace spotřebitelských práv. Já patřím k těm, kterým to přijde líto, protože právě plná harmonizace by mohla dále dynamizovat vnitřní trh, mohli bychom tak zvýšit kapacitu malých a středních podniků, abychom mohli lépe zaplnit místa v jiných trzích Evropské unie. Kdo především těží z našeho vnitřního trhu jsou naši spotřebitelé. Pochopitelně Chápu, že jsou zde určité obavy, co se týče organizací na ochranu spotřebitelů. Nicméně jsem přesvědčená, že v Řecku eh, volná soutěž, to znamená tedy členské státy, by měly velký prospěch eh, z takovéto harmonizace. Měly by z toho prospěch spotřebitelé, protože ti by měli služby, i produkty vyšší kvality a také by se tím snížily ceny, ale celou dobu musíme mít také na paměti, že z dlouhodobého hlediska harmonizace zvýší konkurenceschopnost Evropské unie. Čili někteří jsme pro, někteří jsme proti plné harmonizaci, díváme se na různé rozdíly v legislativách eh, národní ochrany spotřebitele, také jsou eh, zde různé typy ochrany spotřebitelů eh, ve 27 členských státech. Když se ale podíváme na malé a střední podniky, tak ti nemají možnost vytěžit potenciál celého jednotného vnitřního trhu. Pokud budeme uplatňovat naše národní ega, pokud eh, nebudeme mít silnou vůli, abychom eh, posílili jednotný trh, tak to znamená, že velice záhy budeme čelit nepříjemné situaci. Dostaneme se na druhé místo a budeme vlastně ztrácet naši, naši pozici v rámci globální konkurence. A to bude ta nejtěžší cena, Eh, kterou zaplatí naši spotřebitelé za naši nedostatečnou politickou vůli, abychom přijali rozhodnutí ve správnou chvíli. Chápu, že jsou tady rozdíly, rozlišnosti, ale i tak věřím, že bychom se měli ubírat směrem plné harmonizace. Chápu, že to není možné v rámci jednoho rozhodnutí, ale udělejme to postupně a postupujeme takto ku předu. Děkuji. Uh, Děkuji, paní Kaniety. My si uvědomujeme, že je tady problém s lotyštinou a velice se opravdu snažíme, aby v budoucnu jste mohla mluvit svým rodným jazykem a já generálnímu tajemníkovi napíši, že toto je potřeba řešit a uděláme vše, aby se tento problém vyřešil paní Rapty. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, Δύο-τρία πραγματάκια, ε, έτσι για να κλείσω. Děkuji. Já jsem velice spokojená, protože jsem slyšela, že zástupce komise hovořil o cílené harmonizaci. Myslím, že to je pozitivní krok. ale to jsme viděli, to jsme také slyšeli, padla zde pěkná slova, ale v praxi se ještě nic nestalo a o to běží především. Jde o právo spotřebitele, ale i o důvěru spotřebitele ve vnitřní trh, aby vnitřní trh se skutečně trochu oživil, aby eh, byl dynamičtější a fungoval. Proto si myslím a navrhuji, abychom nechali vypracovat studii, možná, že byste si to mohl promyslet, pane Švábe, e, a v té studii by se zjišťovaly náklady možného snížení úrovně ochrany spotřebitele, a nebo jak by se mohla vyrovnat ta úroveň ochrany spotřebitele, jaký by to mělo dopad. A ještě další věc. taková debata, jakou vedeme dnes, je podle mě opravdu velice užitečná a je pro nás, pro naší práci pozitivní. A možná bychom mohli uvažovat o e, podobném e, výměně názorů i se spotřebitelskými organizacemi. Děkuji. Okay, well, thank you. Um, any, uh, so, any other... Děkuji. Hlásí se někdo další z kolegů z našeho výboru, případně z národních parlamentů? Dobře. Tak v tom případě možná um, se přihlásím o slovo já, jestli dovolíte. Mám také pár poznámek a potom předám slovo Andrease Švábovi, který eh, udělá jakési rezime a nastíní, jak by chtěl pokračovat v budoucnu. Nevím, jestli se chce vyjádřit znovu ještě pan Pronk, může to zatím zvážit. Možná také rád po druhé ještě krátce vystoupí. Takže než dám poslední slovo panu Švábovi, tak z toho, co jsem eh, slyšel do posud, a také jsem viděl eh, velice užitečné zprávy, které jednotlivé výbory připravily. A pokud jde o naší budoucí spolupráci, bych chtěla říci, že někdy dostáváme ty podklady od komise, ale někdy je dostáváme eh, přímo. Takže možná, že bychom se mohli domluvit na takovéhle oboustrané eh, spolupráci, na těch oboustranných kontaktech, protože my se na ty dokumenty díváme a tak potom všichni eh, členové našeho výboru dostanou schrnutí těch vašich zpráv. A to je určitě užitečné a takhle Potom jsme měli také schůzku s poslanci eh, Národního schromáždění francouzského. Eh, měli jsme také tu videokonferenci, to bylo eh, velmi prospěšné. To jsou věci, které bychom chtěli dělat nadále, abychom zůstali v kontaktu s vámi a podle Lisabonské smlouvy máme také nové povinnosti v legislativním procesu, musíme mít více strukturovaných konzultací s národními parlamenty. Věřím, že ti, kteří s námi pracují už delší čas, tak vědí, že zejména tento výbor to už anticipoval. Tohle je už druhá výměna názorů se, se zástupci národních parlamentů v této velice důležité věci. Eh, minulý měsíc jsme také měli výměnu názoru o směrnici o opožděných platbách. To je velice eh, důležitý legislativní návrh a potom jsme měli ještě dvě další výměny názorů s národními parlamenty týkající se už stávající legislativy, protože částí naší práce a naší zodpovědnosti je eh, jak se zlepšovat ty právní akty, které už máme dnes a Chceme spolupracovat s vámi, kteří v těch národních parlamentech máte na starosti eh, implementaci těch eh, právních nástrojů v praxi. Další takováhle konzultace nás čeká v říjnu směrnice o eh, službách. Vy jste na ní určitě také pracovali a takže vás přizveme, abyste s námi diskutovali o tom, jak se ta směrnice osvědčila a jak je uváděna do praxe v národních parlamentech. Takže eh, přičítáme velký význam spolupráci s vámi a samozřejmě je tomu tak i ve směrnici o ochraně práv spotřebitelů. důvěra spotřebitelů v eh, systém ochrany práv spotřebitelů spočívá ze dvou eh, součástí. Jednak mají eh, nějaké, nějaká práva zakotvená v legislativě a za druhé je potom vymáhání toho práva v praxi. A tohle samozřejmě jde ruku v ruce, protože jedna z věcí, které sledujeme třeba v souvislosti se směrnicí o nekalých konkurenčních praktikách. Toho jste si určitě všimli i ve svých vlastních členských státech. Eh, vyplývá ze studií, které jsme si zadali, že prostě eh, ta směrnice není dostatečně uváděna do praxe v jednotlivých členských státech. A to je jedna z věcí, kde jsme se eh, dohodli o harmonizaci práv spotřebitelů v mnoha případech tady nebyla zakotvená žádná práva spotřebitelů, ale ten princip harmonizace a to úsilí eh, zvyšovat ty standardy už existuje, to není nic eh, nového. Ale ta debata, kterou vedeme dnes, mě přivádí ke druhému návrhu, a to je totiž eh, návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech. Mnozí z vás na tom určitě také pracovali. Tady komise si klade za cíl vysokou harmonizaci eh, práv na ochranu spotřebitelů, ale tyto návrhy byly zamítnuty členskými státy, takže máme eh, seznam cílených vytipovaných práv v jednotlivých segmentech, kde skutečně spotřebitelé potřebují ochranu a kde právě panovaly veliké rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi. A také ten trh byl v jiné jaksi etapě svého vývoje v jednotlivých členských zemích. Takže jsme pracovali na dvou návrzích, které si kladly za cíl harmonizaci různých oblastí eh, s různým výsledkem. A jasně to vyplynulo z toho, co jste nám říkali a mnozí moji kolegové sdílejí vaše názory, že totiž eh, ta práva a ta pravidla, která máte zakotvena ve své vnitrostátní právní úpravě, ehm, že by prostě nebylo eh, politicky přijatelné eh, prosadit Eh, úplnou harmonizaci. Eh, musíme ale zavést takové struktury tam, kde bychom eh, mohli usilovat o vyšší ochranu práv spotřebitele, tak abychom také měli, ehm, abychom také dali příležitost podnikům, aby měli větší právní jistotu aby eh, si nemuseli jaksi eh, za drahé peníze objednávat právní analýzu eh, v 27 členských zemí EU. To je důležité téma, kterým se také teď zabýváme a s tím musíme nějak pohnout. A velký problém, který alespoň vidím já, velký problém tohoto dokumentu je, že my ho nahlížíme bez jakéhokoliv kontextu nebo bez jakékoliv takové širší strategie, toho, jak nahlížíme vývoj toho harmonizovaného trhu s vysokými právy spotřebitelů. Já vím, že paní Redingová si je toho vědomá. a že tady její kolega jistě sdělí výsledky dnešní rozpravy. A celá řada z vás se vyjadřovala ve svém vystoupení také na eh, nákupy po internetu. Tam totiž mnohdy eh, zjistí spotřebitelé, že eh, to zboží se třeba nedodává do té jejich země, protože ti prodávající to nenabízejí, mm, protože eh, tam eh, je to poměrně složité. Takže spotřebitelé nemohou využít toho přeshraničního obchodu. Eh, s tím souvisí ještě další problémy. Totiž je otázka, zda bychom měli hovořit, jestli bychom měli pracovat na, to, na této směrnice v tom smyslu, že bychom tedy vytipovali ty oblasti, kde se shodneme na tom, že je ta harmonizace vhodná a možná. Všichni se shodneme na tom, že spotřebitelé, kteří nakupují online, potřebují vyšší míru ochrany. Než ti spotřebitelé, kteří jak si nakupují někde tváří tvář. Eh, někdy, když člověk kupuje eh, takto na dálku zboží, tak mm, je třeba eh, navrácení toho zboží obtížnější, takže to by měla být také součást našeho strategického uvažování. A měli bychom také přemýšlet nad digitálními mm, produkty, o tom se také celá řada z vás zmínila, a také na některých nových oblastech na které se zaměřuje komise. A také se musíme ptát, zdali ta e, implementace té stávající legislativy je vhodná, je dostatečná, protože jsme slyšeli od mnoha kolegů, zejména v některých mm, oblastech, jako jsou třeba půjčky prostřednictvím SMS zpráv, Eh, jak zmínili třeba naši kolegové ze Švédska. Musíme se na to zaměřit znovu komisí, která by eh, měla jaksi osvěžit tuto debatu a společně s námi bychom měli zvážit tu strategii a ten eh, rámec, do kterého tento návrh zasadíme, tak abychom dosáhli skutečného pokroku v této věci. A myslím, že rada vede asi podobnou debatu a zabývá se podobnými argumenty jako my. Myslím, že mnoho lidí v radě by s námi souhlasilo. Doufám, že neprotiřečím si tady s tím, co tady už zaznělo eh, během dopoledne, ale věřím, že to je užitečná diskuse. Takže Potom tedy dám slovo ještě panu Švábovi, který tady udělá takové závěrečné schrnutí, ale teď má ještě slovo pan Ponsiluš. Vím, že jste se už účastnil našich slyšení a vím, že jste se přihlásil o slovo, takže vám chtěl dát příležitost a ještě si ověřím, jestli se bude hlásit o slovo komise po druhé a potom už eh, pan Šváb, takže teď pan Ponsiluš. Bardzo děkuji, paní převodničanci, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Cítím se jako oběť. Hovořím o sobě jako o spotřebiteli, který bohužel přišel pozdě na toto zasedání, protože letadlo mělo spoždění. Moc se za to omlouvám. Pochopitelně důležitá otázka v tomto kontextu je, co je celkovým cílem této směrnice. Měli bychom se zaměřit především na spokojenost našich spotřebitelů. A otázka zní, zda máme garantovat tuto spokojenost či ne. Pokud chceme sfuzovat čtyři jednotlivé směrnice do jedné, zlepší to bezpečnost na trhu, zlepší to také spokojenost našich spotřebitelů. Vím, že Evropská komise již přijala několik iniciativ a možná Evropský parlament by se měl podrobně podívat na tyto návrhy a bylo by možná také dobré podívat se na ty nové texty směrnice, na ten připravený text a analyzovat to eh, z hlediska problémů, které se řeší na úrovni jednotlivých národních států. Pochopitelně si uvědomuji, že asi ne všichni budou spokojeni s tímto, jednotlivým, s tímto jedním textem, ale pokud se zaměříme na ty nejčastější obavy a nejčastější problémy, které mají spotřebitelé v jednotlivých členských státech, tak možná by nám to umožnilo uh, zhodnotit, zda tato směrnice skutečně zlepší život našich spotřebitelů. Dále je stejně tak důležité, abychom pamatovali na to, jaké oblasti pokrývají práva spotřebitelů. Jinými slovy, kde tato práva spotřebitelů trpí nejvíce. Já si myslím, že finanční služby by měly být mnohem obecněji zapojeny do této směrnice. Já hovořím z pozice země, kde 90 bank bylo znárodněno nebo naopak zprivatizováno a většinou jsou to zahraniční banky, které vlastní naše banky. Čili je důležité, abychom zajistili stejnou situaci pro všechny. Když například spotřebitel chce jít do banky chce si otevřít účet, tak nejdříve obdrží seznam věcí, které musí zajistit, poskytnout, potom dostane další seznam, seznam všech poplatků, které musí platit. Já si myslím, že finanční služby obecně musí být vzaty v potaz v rámci této směrnice. Je to nezbytná součást našeho každodenního života. Nyní další věc otázka výstavby. Výstavby především bytových jednotek. Další oblast jsou také dopravní služby. Jak už jsem říkal na úvodu, jsem skutečně obětí těchto služeb, protože jsem kvůli spoždění letadla přišel pozdě na zasedání tohoto výboru. Čili myslím si, že do této chvíle nikdo neřekl, jak mě, tak ostatním pasažerům na letiště, co se stalo. Údajně tam byl nějaký technický problém, nicméně jsme neobdrželi žádné vysvětlení, omluvu, proč k tomu došlo. Čili měli bychom rozšířit působnost této směrnice, měli bychom tam zapojit oblast bankovních služeb, finančních služeb, dopravy. A když se bavíme o dopravě, tak také vznikají situace, kdy si koupíte lístek předtím, než je služba poskytnuta. Další velice důležitá oblast je obchod. V některých zemích Evropy nemáme například praktiku proplacení. Když například srovnáme jednotlivé opatření v této směrnice a jak to v praxi vypadá, tak aby si například spotřebitel měl mít eh, možnost eh, rozhodnout, jak chce být eh, proplacen. Čili pokud chce vrátit peníze, tak se má, může rozhodnout, zda chce vrátit hotovost anebo ten daný výrobek. Čili měl by tady být celý seznam věcí, na kterých se dohodnou netlové členské státy, když se bavíme o harmonizaci. A pokud daný členský stát má určité úspěchy nebo lepší práva pro spotřebitele, tak eh, bychom je měli zachovat, čili bychom měli mít takový smíšený přístup k tomu, jak zlepšovat eh, standardy v Evropské unii. Já se omlouvám, já jsem přišel taky pozdě, já jsem měl zase problém eh, kvůli odborářům, ale na webové stránce našeho výboru si můžete přečíst, že se právě zasazujeme o práva pasažérů, kteří letají letadlem, že by měli mít patřičné informace, čili tady bychom, eh, myslím, zaznamenali určitý pokrok. A mý kolegové z výboru pro dopravu také posilují práva pasažérů, takže doufám, že dojde ke zlepšení. Nyní pan Prong se chce vyslovit eh, k několika bodům a na závěr dám slovo panu Švábovi, čili nyní má slovo pan Prong a potom pan Šváb, který udělá takové komplexní zhodnocení a naznačí, jak se budeme ubírat dál dopředu. Takže pan Prong, velice stručně. Myslím, že si skutečně musíme uvědomit, a zaznělo to již několikrát, že už máme ohromné aky v oblasti ochrany spotřebitele. A pokud chceme měnit tuto legislativu, tak eh, to musíme měnit eh, s velkou opatrností a paní komisařka by ráda ponechala ehm, v patrnosti dvě věci. Jednak je tady obecný trh, vnitřní trh, ale také důvěra ze strany spotřebitele. To je velice důležité právě v době krize. Na závěr těšíme se na spolupráci s vaším výborem, abychom mohli najít řešení k celé řadě otázek, které zde zazněly, ale nemyslíme si, že je to nemožné, je to pochopitelně, ale hodně práce, která nás čeká. Tento výbor, ale jak víte, je zvyklý na tvrdou práci, takže zcela jistě to bude tomu tak i v tomto případě. A na závěr má slovo pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Já jsem původem měl pocit, že se rozjede ještě jedno kolo výměny názorů na e, ta některá témata, ale teď se vlastně raději pokusím to všechno schrnout. Chci říci, že e, mnohé ty detailní e, otázky, skutečně obrovské množství detailních otázek eh, vůbec nepřišlo na přetřes eh, dnes. Některé otázky padly, některé ne a eh, ty otázky budou muset vést k nějakému řešení. Já jsem vám velice vděčen za to, že jste nakousli různá témata a bude ještě řada dalších témat, na nichž budu pracovat ve spolupráci s stínovými zpravodaji a budu eh, o nich hovořit i s kolegy z národních parlamentů. Ta, eh, Catherine o tom začala hovořit, eh, ty pojmy, tam je to samozřejmě trošku nebezpečné, protože to se může točit vlastně v kole, proto jsem vděčen, že paní Gebhardová Eh, promluvila zcela jasně o tom, že nechceme plnou harmonizaci. A proto z toho vyplývá otázka, jakým způsobem jasně definovat cíle, kde stojíme pro, o tu plnou harmonizaci. Předtím bylo řečeno, že není ještě zcela jasné, jakým způsobem to všechno vlastně společně souvisí, řekl i Malcolm eh, Harbour samozřejmě není možné říci, Evropo harmonizují eh, práva spotřebitelů. Eh, nelze z toho dovodit to, co řekli mnozí, že se nemá dělat vůbec nic. To je pro, podle mě nebezpečné, protože ty problémy existují a eh, řada z nich byla popsána, já je také ještě zmíním, takže se musíme pokusit najít řešení těchto problémů i na národní úrovni. A máme z minulosti různé rituály, Eh, kdy tedy ty problémy musíme definovat a společně řeš, hledat řešení. Po Lisabonu eh, vlastně můžeme říci, že i budou problémy, které eh, by členské státy mohly řešit společně, protože Evropská unie na to nemá kompetence, ale v mezidobí se něco změnilo, takže některé ty kompetence přešly šli na Evropskou unii, ale na každý pád jsou problémy, které musíme kvůli občanům Evropy řešit. Paní Slajtun už tady bohužel není, ale řekla, že chce, aby ta směrnice zavedla skutečně vysokou úroveň ochrany spotřebitele, jinak by neměla smysl. Ta směrnice se jmenuje, nebo ten název té směrnice je spotřebitelské právo nebo ochrana spotřebitele a e, nesmí dojít k tomu, aby v nějakém členském státě došlo ke zhoršení úrovně ochrany. E, to je mi zcela jasné a vím také, že e, malé střední podniky jsou ochotny nést vlastně i náklady za sjednocení té ochrany a proto je šance dospět k řešení. Ale jenom když vlastně jednotlivě zanalizujeme ty eh, otázky a problémy. Paní Rapty i zmínila možnost nechat vypracovat studii a můžeme to třeba dohodnout zítra, nějakou přesnější orientaci té studie na co by se měla zaměřit, ale je jasné, že to musíme prostě provést oblast po oblasti, otázku po otázce. Doufám, že nám přitom pomůže také komise, abychom porovnali jednotlivou právní úpravu členských státech s právní úpravou evropskou a to by potom tu naší výchozí pozici značně zlepšilo. Je tedy jasné, že, a to si musíme uvědomit i pro ty další pohovory, že už vlastně ode dneška nebudeme hovořit o návrhu komise tak, jak leží na stole. My jsme se zde všichni shodli, že je potřeba jej změnit, ale musíme přijít tedy eh, s návrhem. A já předložím tento návrh ve spolupráci se stínovými zpravodaji i přesto, že se asi neschodneme na všech bodech, ale jistě se dohodneme alespoň na tom, že ohledně těch sporných bodů je potřeba provést analýzu, aby nedošlo ke zhoršení Eh, potom paní tak se zmínila o článku 95. Já ten článek nechápu tak, že by členské státy mohly říci, že se vlastně máte držet všeho, jak si zdržet všeho, co není v souladu s článkem 95. Myslím, že po Lisabonské úmluvě platí, že se můžeme i společně snažit najít řešení, které by mohlo zlepšit ochranu evropských spotřebitelů i když to bude na národní úrovni. Ale mohu vás ujistit, že obrovský díl kompetencí zůstane na té vnitrostátní úrovni a to ale nemělo by, dos, nemělo by to vést k tomu, že když se v některých oblastech nebude společně harmonizovat, že jí členské státy nechají tyto oblasti zcela nepovšimnuty, že by tam ne, neudělali vůbec nic. Také bylo řečeno, a tady mohou být určité názorové rozdíly, eh, Někdo zde řekl, že je potřeba vycházet z minimální harmonizace. Jistě je minimální harmonizace lepší než vůbec nic. Ale my jsme si přece stanovili cíl, tu minimální harmonizaci, která už existuje, ještě zlepšit. A teď jde o otázku, jaké oblasti lze harmonizovat plně a jaké nelze. O tom je potřeba ještě diskutovat. Paní Šaldemose přišla se zajímavým návrhem, jestli třeba by se neměly určité oblasti vlastně zpracovat v rámci nařízení místo směrnice. O tom lze mluvit, to je nový návrh. Já si myslím, že ta rozmanitost, kterou přinesla ta minimální harmonizace, protože ona vlastně nezavedla vůbec ehm, harmonizaci, ona vlastně ehm, zavedla jakousi hranici, pod níž se tedy členské státy nesmějí dostat a tato harmonizace vedla k vědomí spotřebitelů Eh, že ta práva, eh, která se jim, kterých se jim dostalo, že musí být také prosaditelná a vynutitelná. Takže zaprvé jde o to, aby evropané eh, spotřebitelé ta svá práva znali a za druhé, aby ta práva mohli vynutit. A, a to ale vedlo, a to nesmíme zamlčovat, k vysokým nákladům. Hovořilo se o malých a středních eh, podnicích. Já jsem vždycky mluvil o McDonaldizaci Evropy, eh, která vlastně vedla k nepříjemným dopadům a my chceme zachovat evropskou typickou rozmanitost, za kterou vděčíme právě těm malým a středním podnikům eh, pro ty ale je těžké nést ty náklady na to přizpůsobit své zboží a své služby těm um, normám, těm standardům. A proto to mělo nepříjemný dopad pro tyto malé a střední podniky. A další bod uvedl Malcolm Harbour že totiž eh, narážíme v některých členských státech na velice dlouhé tr- národní tradice, eh, z, z nichž někdy vyplývají práva a zvyky někdy nejsou úplně efektivní, ale eh, ty tradice prostě existují a my musíme jednat velice opatrně, když na ně narazíme. Musíme jednat citlivě a vždy přeskoumat, co vlastně znamená ta ochrana spotřebitele v té které Um, oblasti. Nejde jenom o zachování těch práv spotřebitele a e, sjednotit je a zavést na evropské úrovni, ale jenom když budou efektivní. Pak se musíme ptát, jestli takovou ochranu práva opravdu potřebujeme. A potom určité problémy, a jsem velice vděčen kolegovi z Rakouska, že o tom hovořil, problémy, o nich jsme ještě eh, nehovořili. Zavedení Bruselu 1 a Římu a Římo 1, eh, tedy těch nařízení, eh, zavá, vlastně ten vnitřní trh a i podniky uvádějí do nové situace. My chceme, my říkáme, že chceme vnitřní trh, který nabídne snadno, snadný obchod přes hranice. Ale já jsem eh, vedl velice zajímavé rozhovory především s občany z malých eh, evropských států a tito spotřebitelé říkají, třeba co se týče malého hotelu Alpenhof v Rakousku, že tam, když se ta situace zvýrazní nebo zdůrazní, že nebude možné nabízet zboží v tomto hotelu některým občanům a to by nebylo dobré. Takže chci shrnout, potřebujeme nový návrh, který eh, bude mít možnost dosáhnout eh, pravděpodobné většiny. Potřebujeme tedy zadat studii, jaké výhody by měla částečná harmonizace pro všech 27 eh, států, jaké by to mělo výhody, jaké nevýhody. Na tomto základě bychom vedli další diskusy. Já doufám, že Evropská komise všem členům našeho výboru bude efektivně k dispozici, efektivněji než tomu bylo doposad, jak eh, řekla paní Gebhardt, a já jsem optimista. Myslím, že se nám může podařit určitá práva zlepšit po celé Evropě. Nevím třeba, proč bychom nemohli sjednotit právo ochrany spotřebitele při obchodování na eBay. Nevidím vůbec eh, žádný smysl Eh, proč tedy nesjednotit třeba eh, lhůtu pro odstoupení od smlouvy v rámci obchodování eBay, když nějak, nějaký stát řekne, že to jsou dva týdny, jiný stát řekne, že to 14 dní a jiný stát řekne, že je to 13 dní, to by přece šlo lehce sjednotit. Já doufám, že pomocí této směrnice a ještě se vyjádřím eh, k tomu, co říkala paní Karamanli, která se ptala na kapitolu 5, na ty šedé a černé seznamy, jestli by se to mm, neřešilo v komitologii. Myslím, že některé, některé články vlastně by se měly zcela přesně nastavit pro celou Evropu a bylo řečeno, že ty podniky, které se těmi pravidly budou řídit, že musíme opravdu efektivně eh, chránit, že právě tuto eh, malou oblast, kterou chceme plně harmonizovat, eh, a ostatní eh, oblasti eh, vyloučit v zájmu spotřebitele. Co se týče eh, zásady, že co se, co, se týče, co se týče zásady, že třeba prodejce nesmí vyloučit záruku za zboží i při hrubě chybném nakládání s tím produktem, to si myslím, že není, že by nebylo správné, to ale chceme umožnit flexibilitu členským státům, aby mohli rychle ty problémy řešit ve svém vnitrostátním právu. Eh, co se týče eh, té kapitoly 5, na té úloze budeme eh, pracovat, budeme chránit přeshraniční obchod tak, aby to někdy Evropský soudní dvůr nějakým svým rozsudkem také mohl potvrdit ten směr, kterým se chceme ubírat a musíme zároveň ponechat členským státům tu nezbytnou flexibilitu reagovat na problémy svých spotřebitelů. A závěrem chci říci, že naším úkolem je zachovat i ekonomickou rozmanitost Evropy a dát ji k dispozici spotřebitelům. A jestli se mi podařilo zvýšit eh, porozumění tomuto návrhu, tak budu rád. A já to vidím optimisticky, já si myslím, že se aspoň v některých oblastech dostaneme dál, než si mnozí z vás třeba mysleli a že tím poskytneme občanům Evropy dobrou službu. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát, Andrasi. Dámy a pánové, chtěl bych ukončit tuto schůzi, chtěl bych poděkovat uh, všem hostům z národních parlamentů a jejich kolegům Velice nám pomáháte v naší práci. Doufám, že se budete eh, moci zúčastnit i budoucích zasedání podobného typu. Také máte možnost sledovat eh, pokrok v naší práci. Budete sledovat vývoj zprávy pana Švába, takže bych chtěl ještě jednou poděkovat za vaši účast. A předtím, než uzavřu tuto schůzi, tak bych chtěl připomenout členům našeho výboru, že dnes odpoledne budeme hlasovat o velice složitých otázkách, takže prosím nezapomeňte si přinést hlasovací kartičku. A tím ještě jednou děkuji za účast a těšíme se na vaši další přítomnost v Evropském parlamentu.